Uh, tak vážení kolegové. The left. Does it work? Funguje mikrofon? Vážení kolegové, možná by bylo na čase pokračovat s naší dnešní schůzí. Děkuji vám. Samozřejmě tedy eh, přijmeme, přijdeme o sdělení eh, předsedy výboru pro mezinárodní obchod, který je nyní na jiné schůzi. Nicméně já se vynasnažím předsedat první části dnešního odpoledního zasedání. Eh, pokračujeme tedy ve schůzi a mně je ctí přivítat tu velvyslance Norska při Evropské unii, jeho excelenci pana Atle Lakevola, Pane velvyslanče, eh, už jsou to dva roky, co proběhla naše poslední eh, výměna názorů eh, tady ve výboru INTA. A tehdy jsme eh, probírali některé záležitosti, které nám dělali starosti, jako například eh, dovozní cla na eh, květiny a cla na některé typy masa a síru, což tehdy vedlo k tomu, že Evropský parlament v červenci 2013 přijal usnesení o zvyšujících se norských clech na zemědělské produkty. Mezitím eh, tedy plynula léta a eh, během nich došlo ke značným změnám politického i obchodního kontextu. Mluvě o tom, že jak norští, tak eh, evropští vývozci a výrobci pociťují následky ruského e, embarga vzhledem k našemu principiálnímu postoji k ruské agresi na Ukrajině. E, vzhledem k pokračující bilaterální liberalizaci obchodu, e, včetně článku 19 dohody o Evropském hospodářském prostoru, má ještě více smyslu než předtím. Vážený pane velvyslanče, já bych vám nyní rád dal slovo, abyste k nám promluvil na úvod a poté samozřejmě přijdou na řadu Eh, komentáře nejprve Evropské komise a poté eh, poslanců. Takže vaše excelence, máte slovo. Mr. Chairman, Vážený pane předsedo, děkuji vám za přivítání a vůbec za pozvání na toto zasedání. Je tomu již dva roky, co jsem dostal podobné pozvání. Tady už se setkávám s parlamentem v novém složení, nicméně i tak zde vidím některé známé tváře, ale také tváře nové. Děkuji mnohokrát za pozvání eh, na toto zasedání, kde se bude hovořit o řadě otázek, včetně možné další liberalizace obchodu zemědělskými produkty. Na úvod budu stručný, ale rád bych představil pohled na konkrétní aspekty také, proto zmíním čtyři základní aspekty. Nejprve první se bude týkat velkého obrázku, tedy jak celá situace vypadá, za druhé energetika, za třetí rybolov a mořské plody a za čtvrté se budu věnovat zemědělství. A tím doufám se mi podaří vytvořit takový rámec, v rámci něhož bude moci probíhat plodná a konstruktivní diskuse ten větší obrázek. Norsko je pátým největším obchodním partnerem Evropské unie. Je to sedmý největší vývozní trh. Pro Norsko je Evropská unie 75 eh, tedy eh, tři eh, čtvrtiny našeho celkového obchodu. A to ukazuje, jak výrazná ta obchodní výměna je, která je také vzájemně prospěšná, ale ještě více než obchod. Ukazuje to e, také evropskou hospodářskou integraci. S výjimkou primárních sektorů Norsko sdílí regulatorní rámec členských států eh, formou dohody o společném hospodářském prostoru. Je Norsko součástí jednotného trhu. Platí pro nás tedy stejný regulatorní rámec pro zboží, služby, kapitál a osoby. Také jsme součástí Horizontu 2020 Erasmus Erasmu+. Eh, přesáhli jsme 10 tisíc. Co to znamená? 10 tisíc právních aktů EU bylo zapracováno do našeho eh, právního řádu. To ukazuje, jak komplexně náš eh, trh a naše napojení na společný evropský hospodářský prostor. A mm, ukazuje se, že tento rámec je velmi pevný a dynamicky se rozvíjí ten širší obraz znamená rozsáhlé obchodní vztahy, ale co ještě důležitější, eh, hospodářská integrace, stejně regulatorní rámec a vzájemná prospěšnost. a druhé, energetika. Obchodní čísla jsou skutečně výrazná. Norsko poskytuje 20 celkové evropské spotřeby zemního plynu, 12 ropy, ale je to ještě víc ehm, důležitá je hospodářská integrace, stejný regulatorní rámec a partnerství. Norsko je dlouhodobým stabilním dodavatelem energie do Evropské unie, do Evropy. Ale je to víc než pouhý vývoz a obchod, je to výměna vzájemně prospěšná. 40 norských zdrojů z kontinentálního šelfu eh, drží evropské společnosti. Vytvářejí 100 tisíc pracovních míst v Evropské unii. A v době kdy diskutujeme o této problematice a zdůrazňujeme energetickou účinnost, zabezpečení dodavek energie, všechny tyto aspekty, včetně boje proti změně klimatu, jsou na eh, předních místech našich priorit. Je to důležitější než kdy jindy. Za třetí rybolov a mořské plody toto není ošetřeno obecnými ustanoveními společného hospodářského prostoru. E, proto se norský vývoz setkává s tarify a obchodními bariérami při vstupu na evropský trh. Samozřejmě bychom rádi, aby tyto tarify a obchodní bariéry poklesly, respektive úplně nejlépe byly odstraněny. A dále Evropská unie představuje 60 celkového vývozu loni Norsko vyvezlo za 4,5 miliard euro do Evropské unie. Norsko je také nejvýraznějším exportním trhem pro ryby a rybářské výrobky pro Evropskou unii. Jsme přesvědčeni, že je tady prvek vzájemné výhodnosti. Normálně posíláme suroviny vám a vy zpracujete. Od, předpokládá se, že díky tomu vzniklo 12 000 pracovních míst jsou to pracovní místa, kde se zpracovávají norské ryby a rybářské produkty. Zmínil jste, pane předsedo, ruská opatření. Toto je v důsledku politických konfliktů, eh, kde se ukazuje také solidarita a to vše má eh, vliv na obchod. Ryby a rybářské výrobky byly eh, zásadně nejvýraznějším vývozním artiklem do Rusko. Ze dne na den se trh, který měl hodnotu více než 800 milionů euro, ztratil z našich možností. A ukazuje se, že i přesto dokážeme se Eh, postavit na jednu stranu s vámi a samozřejmě musíme se vyrovnat také s ekonomickými důsledky. Pro nás eh, tedy je to obrovský zásah. My bychom rádi zlepšili eh, tržní přístup do Evropské unie a vidíme, jak souvisejí geopolitické zájmy a dopady na obchod a nakonec zemědělství zemědělství není ošetřeno obecnými ustanoveními společného hospodářského prostoru, ale článkem 19. Celkový e, obchod Norsko dovází 50 z celkové spotřeby. Důvody jsou jasné. Obchod s Evropskou unii je rozsáhlý. Více než 60 respektive 60 až 70 celkových dovozů přichází právě z Evropské unie tolik široký pohled na situaci a e, nyní se dostávám ke konkrétním opatřením a právě proto jsem byl asi pozván před dvěma lety a možná to je také důvod, proč jsem byl pozván nyní. Mohu vás, pane předsedo, ujistit, že nemám žádné pochybnosti co do postoje Evropského parlamentu. To nám bylo sděleno mně to bylo děleno bilaterálně na všech úrovních, na oficiálních zasedáních jako Rada společného hospodářského prostoru a také formou usnesení, které schválil tento výbor. Tady žádné pochybnosti nemám. Ale co mohu udělat nyní? Vám poskytnout aktuální informace ke třem aspektům. Za prvé politický aspekt. Jak si jistě vzpomenete, i v Norsku samotném nebyla úplná schoda, když byla zavedena tato opatření strany, které nyní tvoří vládní koalici, uvedly, že s tím nesouhlasí a že chtějí opatření odvolat, pokud eh, se dostanou do vlády. Před rokem se do vlády dostali a chtěli ta opatření odvolat, ale zároveň jasně uvedli, že vzhledem k tomu, že jde o vládu menšinovou, potřebovali většinovou podporu parlamentu, aby opatření odvolali. A tuto podporu nezískali. Třetím aspektem je skutečný obchod. Co se stalo v rámci tohoto obchodu? Pokud se zaměříme na čísla z let 2013-14, vidíme, že produkty konkrétně zahrnuté v opatřeních, a to byla změna eh, eh, k, eh, k systému ad valorem, tak vidíme, že je to na stejné úrovni Eh, jako před zavedením opatřením mírný pokles v roce 2013 a mírný nárůst v roce 2014. Celková obchodní výměna zůstala na stejné úrovni. A třetí aspekt jsou vyjednávání v rámci dohody o společném hospodářském prostoru, což je eh, zásadně nejvýraznější dohoda hospodářského směru, když jsme vstoupili. Článek 19 uvádí, že bychom měli pokračovat v reformách v zájmu liberalizace zemědělského obchodu a to by mělo probíhat v rámci jednotlivých zemědělských politik a také na základě, který bude prospěšný pro všechny zúčastněné. Norsko už několik měsíců zdůrazňuje, že jsme ochotni podílet se na novém kole vyjednávání na základě ustanovení článku 19 a jsem přesvědčen, že brzy eh, budeme moci společně pracovat na vyjednávání, která povedou k další liberalizaci obchodu v zemědělství. To je vše, co jsem na úvod chtěl říci. Některé široké perspektivy, některé důležité sektory, důležitá odvětví související s obchodem, ale spíše s hospodářskou integrací. Eh, dopady eh, politických, geopolitických porivů na obchod a konkrétně také opatření, která byla zavedena v lednu 2012. Těším se na plodnou diskusi na půdě tohoto výboru. Děkuji vám. Ambassador, thank you very much. Pane velvyslanče, děkujeme vám za vaše velice dobře strukturované eh, poznámky a velice stručné a výstižné, ale jsem si jistý, že naši kolegové z výboru INTA stejně budou mít na vás několik otázek. Než dám slovo členům výboru, eh, Chtěl bych nejprve dát možnost promluvit Evropské komisi, konkrétně generálnímu ředitelství pro zemědělství aby nám poskytlo stručný přehled. Paní eh, Manalzuela eh, je tady zastoupena z DG Agri. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Ano, je pravda, že Evropská unie a Norsko se těší velice dobrým zemědělským a obchodním vztahům. Eh, Norsko je v současnosti sedmým největším vývozním trhem pro Evropskou unii, pokud jde o zemědělské produkty a e, tento vývoz pomalu stoupá ze 130 milionů euro v roce 2011 až na 220, 2271 milionů euro. Evropský vývoz zemědělských produktů eh, tvoří 8,1 celkového vývozu Evropské unie do Norska. Nicméně navzdory eh, tomuto značnému obchodu jsou tu dvě překážky, které, které zatemňují ty jinak dobré vztahy mezi oběma stranami. Eh, Norsko zatím nezrušilo reklasifikaci a cla Eh, na eh, síry a skopové a hovězí maso. Eh, Evropská komise se zabývá oběma těmito opatřeními na politické a technické eh, úrovni. Staví se silně proti těmto opatřením a bere je jako protekcionistický tah, který je v rozporu s cíly dohody o evropském hospodářském prostoru, který usiluje o další liberalizaci obchodu. Eh, proto jsme pozvali zástupce Norska, aby, eh, aby zrušili toto opatření, ale navzdory původním pozitivním signálům ze strany nové norské vlády tato opatření zůstávají v platnosti. E, v tomto kontextu nicméně vítáme iniciativu norské strany a sice spuštění dalšího kola vyjednávání podle článku 19. Doufáme, že tyto rozhovory nám poskytnou rámec, v němž budeme moci řešit e, tyto nastalé problémy a posuneme se směrem k větší liberalizaci zemědělského obchodu na obou stranách. Děkuji. Děkuji vám a nyní je čas na otázky z poslanců výboru INTA, a to v pořadí podle politických frakcí. Nejprve koordinátor EPP Daniel Kaspary. Daniele, prosím, máš slovo. Děkuji vám, pane velvyslanče že jste dnes vyhověl našemu pozvání a přišel jste mezi nás. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za dobrou spolupráci v mnoha oblastech letech. Stálo před námi mnoho společných výzev, jako je například náš vztah vůči Rusku. Za to jsem vám vděčný a jsem vám také vděčný za to, že jste osvětlili, jak dobré jsou naše obchodní vztahy. Obě strany vzájemně z té druhé eh, profitují. Vy jste tu nicméně byl už před dvěma lety tady v Evropském parlamentu a velice nás pohněvalo, jaká opatření tehdy byla zavedena. A tato opatření byla zavedena bez konzultace s Evropskou unii a bez patřičných rozhovorů, tak jak to předpokládá smlouva. Vy jste tu citoval článek 19 a článek 19 stanovuje, že v příštích letech chceme společně usnadňovat vzájemný obchod a ne ho omazovat. A ta opatření, která učinila eh, tehdejší vláda, jednoznačně obchod omezila. Eh, šlo o neúměrné navýšení a i to nejnovější opatření, eh, které bylo učiněno před letní pauzou, když, napří, když eh, vzhledem k reklasifikaci bylo clo v podstatě z desetinásobeno, to také nesvědčí o příliš dobrých hospodářských vztazích. A já mám problémy s tím, eh, říkám to často, že vy hovoříte o tom, že je potřeba nov, znovu vyjednávat, abychom zlepšili vzájemné vztahy a na druhé vztahy, na druhé straně tu máme eh, oblasti, které už jsou dávno vyjednané, ale vláda situaci značně zhoršila. A nyní při novém vyjednávání bychom se měli znovu snažit o o to, aby ta opatření, která byla protiprávně učiněna, eh, byla odstraněna a teprve potom se posunout k dalším krokům. To by bylo první přání. A druhé přání, eh, my, to bude se vyjed, nová Evropská komise bude vyjednávat a to o věcech, které už byly považovány dávno za vyřízené. Takže eh, nestačí pouze odstranit ta cla, ale také mám další typ na vyjednávání v dalších oblastech. A já bych byl velice rád, kdybyste informoval doma vaši vládu, ale zejména e, ty poslance v parlamentu, kteří strpčují vládě život, e, abyste e, jim sdělil, že si zahrávají s ohněm, že jsme stále ještě nespokojení a že ta opatření několik, mnoho kolegů z naší frakce i z celého parlamentu vedou k myšlenkám, zda je vůbec zapotřebí udělovat komisi mandát k novému vyjednání vyjednávání. A já bych tedy chtěl výslovně poprosit, prosím, sdělte tento postoj své vládě a také těm většinovým stranám eh, v parlamentu, které nepodporují vládu. Takže da, nicméně doufám v příznivý vývoj událostí v budoucnosti. Děkuji vám. A nyní za SD David Martin, prosím, máš slovo. Jenom velice stručně. Já to vidím trošku jinak než Daniel. Já respektuju to, že Norsko je suverénní stát a má právo eh, se rozhodovat jménem svého národa tak, jak považuje za nejlepší pro Norsko. Eh, moje znepokojení spočívá v tom, co se částečně překrývá s Danielem, a tedy jde o to, že Evropská unie musí brát ohled na eh, potřeby svých sousedů, ale mám z toho takový dojem, že Norsko příliš nekonzultuje se svými sousedy, že příliš nevyjednává a že nerozumí eh, požadavkům a potřebám eh, obyvatel Evropské unie. Takže tady nejde o to, jestli Norsko má právo na toto rozhodnutí, ale jde tady o to, jestli opravdu plně zohlednilo eh, názory sousedů předtím, než jednostranně toto rozhodnutí zavedlo a poté je obhajovalo. Zda tedy Norsko patřičně zohlednilo názory zabili svých sousedů. Děkuji. Nyní za ECR pan eh, Campbell. Děkuji vám, pane předsedo. Pane velvyslanče, mohl bych, si, mohl bych se ujistit o určitých základních informacích ohledně obchodních vztahů mezi EU a Norskem. Dvě krátké otázky. Za prvé, máme separátní smlouvu ohledně toho, jakým způsobem přispíváte do Evropské unie. Takže kolik Norsko vlastně platí za přístup na evropský jednotný trh? To je první otázka. A druhá otázka, kolik vašich vnitrostátních vnitrostátních zákonů, nebo jaká, jaké procento e, tvoří legislativa Evropského jednotného trhu. To je poměrně zajímavé a důležité pro debatu a bylo by užitečné to vědět. Děkuji. Děkuji za liberály, nyní paní Šáke. Děkuji, pane předsedo. E, děkuji, pane velvyslanče. Omlouvám se, že k vám musím sedět otočená zády. Je to tak nešikovně v této místnosti zařízeno. Já jsem tady. E, Potom všem, co tu zaznělo, bych chtěla e, se ještě zmínit o dopadu protiruských sankcí a ruských sankcí vůči EU a Norsku. My jsme tedy eh, zakázali eh, vývoz eh, artiklů pro hlubokomorské vrty do Ruska, což učinilo i Norsko, ale nyní je tu mnohem více sankcí, které cílí na ruský energetický průmysl. A já bych se chtěla zeptat pana velvyslance na to, jak považuje tyto sankce za efektivní pro váš energetický a námořní sektor. Já jsem slyšela o tom, že skupina Dolphin požadovala prohlášení od Norska, norské vlády v tom smyslu, zda může pokračovat ve svých aktivitách. Takže z obchodního a geopolitického hlediska mě zajímá váš názor na ruské sankce. Děkuji. Zague. Pan Scholz. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče. Rád vás zase vidím v našich řadách. Už jsme spolu tedy diskutovali před dvěma lety. Chtěl bych zdůraznit, že já nezdílím názor Daniela Kaspariho eh, ohledně toho, eh, jak nach eh, nakládat s tímto problémem. Domnívám se, že i v návrhu usnesení ta formulace příliš nepomáhá Eh, dosáhnout konsenzu u vyjednavacího stolu. Chtěl bych zdůraznit, že bod 7 eh, tohoto návrhu eh, vyzývá komisi, aby pokračovala ve vyjednávání s Norskem směrem k dosažení dlouhodobého řešení což zkrátka nedává smysl v kontextu toho eh, usnesení. Já si myslím, že bychom si měli společně sednout a ten problém vyřešit. Eh, Norsko je samozřejmě suverénním státem v rámci EFTA, což eh, bylo řečeno zcela správně ale eh, zemědělská politika tu není součástí společné politiky a možná, že teď máme příležitost a možná, že máme šťast, příznivou okolnost k tomu, abychom pokračovali eh, se, se zabývat rybářskou politikou, budeme udělovat GSP plus Filipínám, kde také rybářská politika eh, působí značné problémy. Za druhé bych se chtěl také zeptat ohledně e, sankcí. Na to už se ptala paní Šáke, ale e, já bych se na to chtěl podívat z jiného úhlu e, jak se díváte na to nedodávání určitých technologických vybavení eh, do arktických oblastí, severských oblastí Ruska a na otázky životního prostředí? Eh, poplyne nějaké nebezpečí pro životní prostředí z toho, že Ruská federace nebude, eh, Gazprom nebo kdokoliv tam působí, že nebude schopná při průzkumu ropy zvládat případné ekologické pohromy, které by postihly potom i Norsko. Takže na tom by mě zajímal váš názor. Děkuji. Děkuji. Já nevím, jestli se můžu vyjádřit, ale jenom k těm faktickým skutečnostem. Vy eh, hovoříte o usnesení, pane Šolci, a ne o návrhu usnesení. To je usnesení, které bylo přijato Evropským parlamentem v červenci 2013. To jenom, abychom si ujasnili fakta a nyní žádám zelené, aby si vzali slovo, pokud si to někdo z nich přeje. Jestliže ne, Dávám slovo panu Williamu Dartmouthovi z EFDD. Děkuji mnohokrát. Minimálně v tomto výboru najdeme pár kolegů, kteří si váží faktu, že Norsko je suverénní stát. Ne všichni naši kolegové ve všech výborech tento základní fakt chápou stejně. A kohokoliv zajímá ochrana přírody, tedy um, to je zde primární prioritou, jako eh, tady pro našeho kolegu. Musí být velmi rád, že populace ryb eh, v Severním moři eh, musí být také ráda, že Norsko není součástí společného hospodářského prostoru, protože tady by se stalo, jako, že právě ta nizozemská vleč, loď s vlečnými sítěmi by devastovala obrovské části rybí rybích populací. Ale chci se zeptat, Norsko je samozřejmě součástí EFTA. A k současným rizikům EFTA znamená, že EFTA se také zavazuje ke stejnému volnému pohybu osoba nyní Švýcaři, což je další hlavní pilíř EFTY. Tak Švýcaři eh, odhlasovali, že nejsou připraveni eh, s volným pohybem osob pokračovat. A otázka, kterou mám pro pana velvyslance, je, jaký je váš názor na to, jak dlouho bude Norsko eh, i nadále se zavazovat k volnému pohybu osob předpokládáte nebo odhadujete, že Norsko zastane v následujících pěti letech stejný názor jako Švýcarsko? Děkuji. Ano, proběhlo kolečko politických skupin a nyní otvírám diskusy pro všechny členy výboru pro mezinárodní obchod, kteří by se chtěli zeptat nebo něco sdělit k tomuto tématu. Ano, prosím, pan Vencen. Eh, Nejprve chci poděkovat. Děkuji vám, vaše excelence, za vaše vyjádření a za spolupráci Slyšel jsem, že velvyslanec chce odstranit obchodní bariéry pro mořské plody dovažené do EU, ale současně, a bohužel to musím říci, slyšíme názory na to, jak nová vláda eh, nezrušila daně na eh, sír, jehněčí a e, hortenzie. A já musím říci, že to narušuje ducha článku 19. Pokud chcete volný přístup na naše trhy, zcela jistě i my musíme mít stejný přístup k vašim trhům i v zemědělství. Nechci zasahovat do způsobu, jak podporujete norské farmáře, to můžete dělat, jakým způsobem si zvolíte, ale uh, Eh, uvědomme si, eh, zde eh, se naskýtá otázka rovného přístupu na trhy. Děkuji vám, kolego. A chtěl by ještě někdo jiný vystoupit? Pokud tomu tak není, dám slovo panu velvyslanci, aby mohl reagovat po tomto kolečku názorů a otázek. Vyslechl jste jistě některé názory, které eh, jistě eh, vytvářejí dojem, jako bychom byli výborem pro zemědělství nebo pro rybolov. Ne, my jsme výbor pro mezinárodní obchod, ale prosím, vaše excelence, máte slovo, abyste se mohl vyjádřit. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Nebyla tam žádná otázka, na kterou by se dalo odpovědět jednoduše ano nebo ne, ale to se dalo čekat. Já se pokusím chronologicky reagovat na všechny otázky a poznámky a odpuste mi, pokud na něco třeba zapomenu. Snažil jsem se poznamenat si všechno, co zde zaznělo. Obecně vzato vás mohu ujistit, že vše, co jste mi zde sdělili, bude plně a pravdivě sděleno doma u nás naší vládě. A co se e, týče co se týče těch třecích ploch, samozřejmě budeme e, připravovat vyjednávání a podle mě eh, ten rámec je velmi spolehlivý. Dosud jsme vždycky nalezli kompromis, společnou cestu a jsem přesvědčen, že tak tomu bude i do budoucna. Zda si politici hrají s ohněm nebo ne, to nechám stranou. Já jsem státní úředník a tím i zůstanu, alespoň bych rád zůstal, ale zcela jistě vaše poselství předám dál. Plně. To si myslím, že je jedna důležitá oblast. Takže zcela jistě va, eh, vaše názory předám dál. Když říkáte, že jsme jednali nepřátelským způsobem. Nechci zde polemizovat, ale v každém případě vaše sdělení předám dál. Zároveň vás však mohu ujistit, že zde vidíme takový eh, pavlovský reflex, který nás ale rozhodně nevede k žádnému nepřátelství rozhodně eh, to neznamená, že bychom nikdy neudělali něco, co vnímáte jako eh, nepřátelské. Na druhou stranu vás mohu ujistit, že nepřáteli nejsme, ať už politicky, ekonomicky nebo obchodně eh, bychom Evropu nikdy nepřátelsky nevnímali. A to tež lze také říci, že třeba vznikl dojem, že dostatečně nekonzultujeme s vámi své kroky, ale já si nedovolím oponovat poslancům zešiho parlamentu, ale dovolím si zdůraznit, že já jsem strávil tolik času různými konzultacemi a úroveň integrace, kterou máte, si ty konzultace skutečně žádá, ale pak se setkám s tím, že se objeví různé názory, jiné názory i přes ty obrovské konzultace, které proběhly. A Eh, nyní eh, k společnému hospodářskému prostoru. A já jsem velice rád, že jsem dostal i druhou otázku, ale ta první, ta mě potěšila zvlášť. Protože vážený poslanec se ptal, kolik platíme eh, zemědělcům těch grantech. Ne, norské granty, které představují 1,8 miliard eur, za období, které právě skončilo, představuje příspěvek z Norska k Islandu a Lichtensteinsku, aby se pomohlo sociální a hospodářské soudržnosti. Neplatíme za společný hospodářský prostor. Ten byl sjednán proto, abychom měli stejné podmínky, abychom dosáhli stejných podmínek. A kromě toho poskytujeme také hospodářské prostředky. Za toto období to bylo 1,8 miliard eur eh, ke snížení socioekonomických rozdílů uvnitř Evropské unie. A kolik národních zákonů a právních předpisů je těmi deseti tisíci právních aktů zasaženo, těch právních aktů, které jsme za komponovali do e, ustanovení o společném hospodářském prostoru. Já jsem to sám nepočítal, ale ve zprávě před pár lety vládní komise došla k závěru, že by to mohlo být kolem 70%. Jiní by mohli říci, že to číslo správné není. Já se snažím tedy zdůraznit, že pokud máme stejný regulatorní rámec pro zboží, služby, kapitál a osoby, bude to znamenat, že v průběhu let se stále větší počet zákonů a předpisů, eh, ať už Eh, přímo v případě nařízení nebo nepřímo v případě směrnic či dalších právních aktů v našem právním řádu objeví eh, s tím, že vychází z evropského kontextu, z eh, kontextu Evropské unie. Mám k tomu celou řadu čísel a to vše vyplývá ze základních zkušeností, že tedy platí stejný regulatorní rámec. Spousta předpisů a zákonů musí být stejná, eh, pokud mají stejný původ. Sankce. Sankce to je opravdu eh, těžké spočítat. My totiž nevíme, jaké budou mít dopady. Já jsem v úvodní projevu zmínil, že vím, jaké Objemy vývozu jsme měli v rybolovu a mořských plodech. Ale pokud jde o sankce z EU, které jsme přijali doslova, tak na straně dodávky bychom byli zasaženi mnohem víc přímo. Není to však lineární vývoj. Sami ještě nevíme. Bereme v úvahu celou řadu různých prvků společností, jejich investičních plánů, jejich kroků a nemohu vám na tomto místě říci, jak by ten efekt bylo možné kvantifikovat. Ale pokud se zaměříme na sankce EU, k nímž jsme se připojili, a které mají své dopady, nelze ten dopad úplně kvantifikovat a nejde jenom o dopad sankcí přímo, ale také dopady širší na investiční prostředí, které se projeví teprve mnohem později a tam se následky sankcí projeví v dlouhodobějším horizontu a celá jistě to bude vzájemné. Já jsem se pokusil částečně odpovědět na otázku také o životním prostředí. Vše, co děláme na severu, z hlediska eh, průzkumu a těžby ropy je v souladu s nejpřísnějšími standardy ochrany životního prostředí. Rozhodně bychom nepostupovali nikdy jinak. A nyní uvidíme, bude záležet na tom, jaké kroky Rusové přijmou nebo nepřijmou. Děkuji vám za důvěru ve schopnost analyzovat Eh, tuto problematiku, ale musím upřímně říci, že je potřeba vyčkat a uvidíme, co se stane, protože cokoliv se na severu stane, má to strategický význam zcela jistě. U nás vše probíhá v souladu s nejpřísnějšími standardy ochrany životního prostředí. Volný pohyb osob a EFTA. Ano, Norsko je eh, členem EFTA. A tak, jak se rozšířila Evropská unie, EFTA se zmenšila. První věc, kterou jsem za ka- svou kariéru absolvoval, byla práce v sekretariátu eh, FT v Ženevě. V té době bylo členem FT také Portugalsko. A není v Norsku nic, co by nám uh, Eh, naznačovalo, že bychom postupovali stejně jako Švýcaři. Naopak, norská vláda uvedla, že volný pohyb osob je klíčovým aspektem jednotného trhu, do nějž jsme plně integrováni právě formou společného hospodářského prostoru. a k mořským plodům. Já jsem zmínil tuto otázku, protože je to fakt. My bychom rádi zlepšili přístup na trh pro naše mořské plody, eh, ale jsou různé cesty, jak toho dosáhnout. Já se budu snažit eh, ošetřit své zájmy a vy zase ty vaše. Ale pokud se dostávám k tomuto tématu, k tématu, eh, které pravděpodobně bylo popudem k tomuto jednání, Uvědomuji si, že máme rámec, v rámci něhož vezmeme dohodu, začneme vyjednávání v nejbližší budoucnosti. My jsme de facto už zahájili vyjednávání k tématu, které pro řadu členských států má velký význam, tedy geografická označení, zeměpisná označení. A když jsem se snažil nastínit širší obrázek o situaci, Snažil jsem se také ilustrovat i fakt, že máme obvykle pevnou základnu, na níž hledáme řešení a e, takto optimisticky bych chtěl skončit a poděkovat za pozornost. Thank you very much, Děkuji vám, pane velvyslanče jménem Výboru pro mezinárodní obchod za vaši účast na dnešní debatě. Děkuji vám za vaše odpovědi. Obchod je samozřejmě do značné míry založen na dialogu a vyjednávání, ale v tomto výboru Evropského parlamentu eh, také na rozšířených kompetencích našeho výboru, k nímž patří i monitorování a my jsme velice dobře organizovaní pro různé procesy a monitorování a růz, monitorování různých vyjednávání a e, náš výbor bude i nadále e, pozorně monitorovat obchodní vztahy Evropské unie s Norskem. Děkuji vám, vaše excelence. And, uh, uh, now, uh... A nyní, vážení kolegové, dalším bodem na pořadu jednání, respektive eh, dva, o kterých budeme diskutovat společně, to jsou body 12 a 13. Jsou to dva návrhy na kodifikaci stávajících nařízení, které se týkají eh, společných pravidel a eh, ochranných opatření na dovoz určitých výrobků. Tady Máme tedy před sebou dvě přepracovaná znění. Je procedura eh, omezuje naše kompetence pouze na pozměňování těchto návrhů. Pod bodem 12 máme dovoz textilních výrobků z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání, ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie. Eh, jedná se o přepracovanou verzi a bod 13 to jsou společná pravidla dovozu z některých třetích zemí a také jde o eh, přepracované znění. Nejprve dám slovo eh, právní službě komise, aby nám představila tyto návrhy. Eh, slovo má pan Luigi Cimanglia. ředitel oddělení z mezinárodního obchodu. Děkuji vám. Dobré odpoledne. Eh, jménem komise bych chtěl velice krátce eh, představit eh, obvyklé legislativní postupy kodifikace a přepracovávání. Komise je samozřejmě k dispozici, aby odpovídala na jakékoliv otázky, které byste chtěli položit na toto téma. Jak víte, kodifikace a přepracování jsou dvě legislativní techniky, které se široce používají za účelem zjednodušení stávající legislativy. Pravidla pro konkrétní využívání těchto dvou legislativních technik eh, jsou eh, stanoveny eh, ve dvou různých meziinstitucionálních dohodách. Jedna se týká kodifikace a druhá se týká přepracování. Chtěl bych teď citovat z několika poměrně závažných pasáží těchto dvou meziinstitucionálních dohod. Nejprve, eh, pokud jde o definici toho, co je to kodifikace. Eh, tady cituji z bodu 1 meziinstitucionální dohody o kodifikaci. Eh, kodifikace je postup na zrušení aktů, které se mají kodifikovat a nahrazení jediným aktem, který neobsahuje žádné obsahové změny těch původních aktů. Takže, jak vidíte z tohoto prvního bodu příslušné dohody, základním a příznačným rysem eh, kodifikace je naprostá absence jakékoliv obsahové změny oproti stávajícím legislativním předpisům je to velice důležitý koncept, který se opakuje také v několika dalších místech meziinstitucionální dohody. Jde o bod 3. Komise se zavazuje, že v kodifikačním návrhu nepřednese žádné obsahové změny aktů, které se mají kodifikovat a v bodě 6 této dohody se píše účelem návrhu komise na přímou kodifikaci stávajících textů. Tady existuje legál, právní omezení, které zakazuje jakoukoliv obsahovou změnu ze strany Evropského parlamentu nebo rady. Dalším velice důležitým aspektem kodifikačního procesu je to, že normální legislativní proces Evropské unie je eh, v plné míře dodržen. Ve srovnání s kodifikací, eh, kdy eh, nedochází k žádným obsahovým změnám, ty se tam vůbec neobjevují, přepracování nabízí možnost i začlenění určitých obsahových změn oproti stávajícímu eh, legislativnímu textu. Tady bych zase chtěl ocitovat jednu pasáž z meziinstitucionální dohody o přepracování a sice konkrétně definici přepracování. Přepracování eh, se skládá z přijetí nového legislativního aktu který v jediném eh, textu eh, schrnuje všechny obsahové změny oproti eh, původním aktům. a, nezměněné ustanovení tohoto aktu. Zase stejně jako v případě kodifikace, ten nový legislativní akt nahrazuje a zrušuje ten akt původní. V tomto případě je také zcela dodržen běžný legislativní postup Evropské unie. To tedy byla velice krátká prezentace těch dvou technik, kodifikace a přepracování. Ale samozřejmě jsme ochotní eh, odpovídat na jakékoliv konkrétnější otázky, eh, které mohou případně zaznít. Teď bych se přesunul k těm eh, dvěma eh, návrhům, eh, které dnes projednáváme. A sice jsou to návrhy na přepracování, které předložila komise v létě. Nacházíme se nyní v kontextu, který byl definován v takzvaném obchodním omnibusu. Na začátku eh, tohoto roku eh, dvě nařízení číslo 37 a 38 lomeno 2014 eh, byly schváleny a zveřejněny v úředním věstníku. V době, kdy tato dvě nařízení byla přijata, se komise zavázala že kodifikuje všechny akty, eh, které byly pozměněny těmito dvěma nařízeními. Celkový počet eh, aktů, které byly pozměněny nařízeními 37 a 38, eh, je 26, jestli se nepletu. U většiny těchto aktů komise předložila parlamentu a radě buď, kodif, buď návrh na kodifikaci nebo návrh na přepracování. Drtivá většina těchto aktů byla zkrátka a jednoduše kodifikována. U několika z nich eh, se ukázalo, že je zapotřebí několika velice drobných obsahových změn. Proto ty dva návrhy, o kterých se dnes odpoledne bavíme, byly představeny ve formě návrhu na přepracování, protože e, neobsahu, protože tady nejde čistě o kodifikaci stávajících pravidel obsažených v těch dvou nařízeních, ale Jde tu i o několik drobných obsahových změn, které do těch návrhů e, byly včleněny. To je vysvětleno detailněji v obou důvodových zprávách, které byly připojeny k těmto dvou, dvěma návrhům, a to v bodě 4, kde se píše, že tento proces začal jako čistá kodifikace, ale poté se ukázalo, že je nutné přidat několik drobných obsahových změn. Což už jsem eh, předeslal a ty změny se dají považovat za velice drobné, nepatrné obsahové změny. Jde v podstatě o čistě technické pozměnění, které ale musí být zavedeno, takže v podstatě v podstatě můžeme brát ty texty jako kodifikaci, ale s tím, že tam jsou ty drobné obsahové změny. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. A pokud se nepletu, tak je to úplně poprvé, kdy Výbor pro mezinárodní obchod se zabývá e, procesem přepracování. A nyní po té úvodní prezentaci komise bych chtěl dát slovo našemu zpravodaji, panu e, Jaroslavu Valencovi z EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem žádal o rozpravu na toto téma ještě předtím, než předložím návrh své zprávy, abych tak nějak si oťukal, co si o tom myslí ostatní politické frakce tyto dva návrhy v podstatě kodifikují existující evropská nařízení, která byla mnohokrát pozměněna, eh, takže eh, jejich konzolidace velice zvýší jejich použitelnost a uživatelskou přívětivost. Kromě toho tyto návrhy obsahují eh, několik nepatrných obsahových změn. Komise to proto prezentuje jako přepracování. A jak jste se už zmínil, pane předsedo, eh, procedura poněkud omezuje naše pravomoci spolu zákonodárce na eh, pozměňování těchto návrhů. Ty obsahové změny, které komise navrhuje, jsou zvýrazněny šedě v textu toho návrhu. Je to poprvé po Lisabonské smlouvě, eh, kdy se náš výbor zabývá eh, přepracovaným návrhem jakožto hlavní příslušný výbor. Eh, takže proto bych vás chtěl informovat o proceduře. V podstatě jde o e, řádný legislativní postup, ale s několika konkrétními pravidly, které platí pro pozměňovací návrhy. V podstatě pozměňovací návrhy jsou přípustné pouze na ta šedě zvýrazněná místa ale naše pravidla e, otevírají dveře možnosti i pozměňovat e, ty ostatní nešedé části s tím, že ale musíme okamžitě eh, oznámit tento záměr eh, radě a komisi, pokud bychom to chtěli udělat. Eh, dalším zvláštním pravidlem u přepracování je to, že to musí kontrolovat tři instituce. My, parlament a rada. Musí to kontrolovat také právní služby těchto institucí jakož i náš výbor Jury. Ti všichni musí kontrolovat, že se komise opravdu omezila na, to, na ty na změny, které jsou zvýrazněny šedě, tedy v těchto šedých eh, oblastech. Právní služba to potvrdí, potom to předá výboru Jury a výbor Jury provede eh, obdobnou kontrolu. Podle mých informací by eh, výbor Jury měl přijmout stanovisko eh, příští týden a na straně členských států, eh, pokud vím, tak ty budou souhlasit s návrhem komise v tak, jak vypadá nyní. Nakonec bych chtěl ještě říci, že tyto návrhy jsou eh, zahrnuty na seznamu legislativních aktů, které musí být sladěny s novým režimem aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů eh, na základě Lisabonské smlouvy. Proto jsou součástí Omnibusu 1 a 2 a příslušných trialogů. Eh, taková je tedy procedura, takový je postup. Pokud je o obsah těch návrhů, tedy těch šedých pasáží. Jde v podstatě o technické opravy omylů, chyb, které byly odhaleny. E, nejprve v tom obecnějším nařízení, které e, pokrývá e, dovoz výrobků jiných než textilních. Tam ta hlavní změna spočívá ve smazání určitých zemí, jako je Arménie, Rusko, Tadžikistán nebo Větnam z z přílohy, protože se nyní stali členy VTO. To znamená, že země, které jsou pokryty tímto návrhem, jsou pouze eh, Azerbajdžán, Bělorusko, Kazachstán, Severní Korea, eh, Turkmenistán a Uzbekistán. Za druhé, pokud jde o ten návrh na dovoz textilních výrobků, tak procedura podle článku 23 byla nahrazena rozhodnutím na základě přeskumného postupu podle Omnibusu 1. Jak si jistě uvědomujete, textilní sektor je sektorem velice citlivým pro Evropskou unii a v současné době jediné země, odkud Evropská unie dováží textil a které nejsou pokryté bilaterálními dohodami, protokoly a dalšími ujednáními a dalšími zvláštními eh, ustanoveními eh, jako je GSP a EBA, e toto je Bělorusko a Severní Korea. Nařízení tedy stanovuje roční kvantitativní limity pro e, dovoz textilních produktů z těchto dvou zemí a e, umožňuje zřízení evropských opatření, evropských ochranných a monitorovacích opatření. Dále toto nařízení umožňuje dohledová a ochrana opatření eh, tam, kde eh, textilní, dovezené textilní výrobky pocházejí z jiných třetích eh, zemí a nebo tam, kde Eh, vážně ohrožují produkci v Evropské unii. Takže tolik jsem chtěl říci a velice rád si vyslechnu vaše komentáře a návrhy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní zahájíme kolo stínových zpravodajů. Nejprve za SD eh, Agnes Jamorska. Děkuji vám. Děkuji panu zpravodajovi za tuto prezentaci. Bylo to opravdu velmi obsažné, jak z technického hlediska, tak také co se týče obsahu. Naše pozice je taková, že podporujeme žádost ze strany komise, co se týče tohoto přepracování, takže z technického pohledu my schvalujeme a podporujeme eh, toto přepracování. My si myslíme, že je to dobré, protože cílem je zjednodušit a zaktualizovat Eh, veškerou legislativu. Co se týče obsahu, zde hovoříme o technických otázkách a také z této perspektivy pro bod 1 tam nemáme co říci, protože tam hovoříme o tom, že se opraví určité věci a že aktualizujeme ty eh, určité body tak, aby naše jednání s jinými zeměmi byly zaktualizovány, protože došlo k pokroku, no a je potřeba to zaktualizovat. Co se týče obsahu, tak tam si myslím, že eh, můžeme tento návrh určitě schválit. A zatím vyčkáváme na odpověď ze strany naší právní služby a potom uvidíme, v čem budou eh, spočívat naše budoucí kroky. Děkuji. For the, eh, the conservative... Děkuji. Za konzervativce paní McClarkin. Ne, stínový zpravodaj ještě nebyl jmenován. Takže v tom případě za Alde paní Šáke. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se také vyjádřím velice stručně. Jsou to velice technická témata. My vítáme tyto návrhy na přepracování, protože je důležité, aby evropská legislativa byla jasná, transparentní a skýtala právní jistotu. Je proto zapotřebí eh, tohoto kroku a vítáme změnu eh, článku 23 a úvodního ustanovení 18, eh, tak, aby bylo možno rozšířit autorizaci nevyužitého vývozu, což sníží administrativní zátěž, což také vítáme a v současnosti nehodláme předkládat pozměňovací návrhy a doufáme v rychlé přijetí. Dobře, takže nyní zpátky ke konzervativcům, pan Lunc. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nový zde v parlamentu, jsem tady první týden. A takže já poprvé přispívám této společné rozpravě. Já se eh, těším eh, na společnou práci. V budoucích měsících bude to určitě zajímavé. Já, když jsem se podíval na tento text, eh, tak vidím, že tam je mnoho technických aspektů, že tam je otázka konsolidace právních předpisů, to je důležité pro transparentnost, ale vzhledem k tomu, že jsem tady nováčkem, tak bych měl několik praktických otázek. Eh, protože ta moje eh, můj první dotaz je, o jaké zboží se vlastně jedná, s jakými eh, produkty tady obchodujeme s těmito zeměmi, protože tady vidím, že na seznamu je Severní Korea tak eh, tam vím, že vlastně vůbec žádný obchod eh, s textilem není, ale možná se tam obchoduje v jiných oblastech a bylo by dobré, kdyby komise nebo někdo jiný by mohl zodpovědět můj dotaz, o jaký obchod se tady v tomto případě jedná. A potom další věc, to je možná důležitější, mohli bychom dostat eh, nějaký, nějaké informace o tom, které členské státy uh, Eh, v posledních letech eh, přistoupili k ochranným klauzulím a kdy byly provedeny takovéto ochranné eh, klauzule a tedy k čemu došlo během posledních let v této oblasti. GUE. Děkuji. Nyní je na řadě GUE. Kolegu Šouce nevidím. V tom případě zelení. Chcete se vyjádřit? Pan zpravodaj tady bohužel není, ale já si myslím, že ty zásadní věci byly už řečeny. Pro mě osobně by bylo dobré přesně vědět, o jaký objem se zde jedná v případě obchodu. Děkuji. Uh, thank you very much. I go now to the EFDD. Děkuji, nyní se obracím na EFDD. Nechcete se vyjádřit? Dobře, děkuji to při, v tom případě se ptám ostatních členů výboru, zda se chtějí vyjádřit nebo položit otázku. Dobře, jestliže nikdo, pak vracím slovo komisi. Zazněly tu některé otázky a e, těšíme se na odpovědi ze strany komise, takže předávám vám slovo. Uh, it seems that today was not such a fortunate day for Zdá se, že dnes Evropská komise nemá zrovna den, pokud jde o odpovídání otázek posl- na otázky poslanců, protože ráno to vypadalo stejně, takže já vás uctivě žádám, je-li někdo připraven odpovědět na otázku, nech tak učiní. Protože jestliže ne, tak to by byl problém. Okay, uh, so I think that I... Eh, domnívám se, že tedy budou muset dát slovo zpravodaji, panu Valesovi. Dávám vám slovo, pane zpravodaji, abych jste se mohl vyjádřit. Prosím. Well, the, this, uh, one of these, uh, proposals... Jeden z těchto návrhů se týká samozřejmě textilních výrobků, ale uh, proč jsem chtěl o této problematice diskutovat? Bylo, abychom si udělali eh, představu, abychom mohli případně zavést nějaké zásadní změny, kdyby to bylo potřeba, ale zdá se, že se všichni shodneme na tom, že to návrh komise je de facto dobrý a eh, ponechat jej tak, jak je, by bylo asi nejlepší cestou ku předu. Děkuji vám. Děkuji. A zdá se tedy, že tedy tady panuje Eh, takové obecné porozumění. Komise má poslední šanci se vyjádřit, pokud si přeje. Dobrý den, já jsem René Ignatescu z právního oddělení DG Trade. V DG Trade koordinuji recast a kodifikační návrhy. Mám dvě otázky. Není jasné, zda byste si přáli mít přehled dozorovacích opatření podle text, v textilním nařízení anebo v nařízení o pojistkách. Zatímco to, to jsou, pokud jde o to, otázky věcné povahy, nejsme na ně připraveni zatím, ale pokud chcete, tyto informace rádi zašleme. Okay, so, uh, so please, uh, build up the... Výborně, uh, zahajte kontakty, zahajte výměnu názorů. Je totiž důležité, aby všichni členové tohoto výboru měli informace, po kterých volají. Uh, A eh, sekretariát mě zde informuje, že bychom eh, rádi jakožto výbor také věděli, zda rada má nějaké plány v tomto společném procesu přípravy recastu, to by se navrhly nějaké změny nebo kodifikace, jak bylo navrženo. Zajímalo by mě, zda rada by se chtěla vyjádřit, zda je připravena. Není tomu tak, budeme tedy muset pokračovat v našem dialogu a další kroky. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Jenom velice stručně. Ano, máme informace o stanovisku rady. A v nedávné době proběhlo zasedání pracovní skupiny Rady k legislativní kodifikaci a veškeré kodifikační návrhy byly schváleny a také proběhlo několik jednání pracovní skupiny která má v kompetenci mezinárodní obchod a tam bylo dosaženo zásadního pokroku v projednávaných tématech a pokud se nemýlím, byla dosažena i jistá úroveň schopnosti schody, Můžeme tedy eh, uvažovat o tom, že pravděpodobně na pracovní skupině rady bude výhledově dosažena dohody. Ano, dnes je opravdu těžký den pro meziinstitucionální spolupráci. Děkuji, já budu muset tento bod uzavřít tím, že zmíním, jaké kroky nás čekají podle předběžného harmonogramu, eh, který připravil zpravodaj. Se dá předpokládat, že po zasedání výboru INTA na 3. a 4. prosince eh, samozřejmě bude záležet, eh, zda výbor pro právní záležitosti přijme rekast. A pokud tomu tak bude, 3. a 4. prosince budeme projednávat návrh zprávy a pak bude termín pro podání pozměvacích návrhů 8.12. v poledne. A hlasování ve výboru 21. ledna, hlasování na plenárním zasedání, to bude v únorovém zasedání 2015, pokud vše půjde podle plánu. Děkuji vám za spolupráci. A další bod na pořadu jednání e, je číslo 14, tedy nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, výměna názorů o Filipínách. A na úvod si dovolím připomenout, že 19 srpna letošního roku komise přidal, přijala a k přenesené pravomoci, který bude garantovat GSP plus Filipínám eh, o trvale udržitelném obchodu, tento obecný systém preferencí nabízí dodatečné preference třetím státům, které neaplikují eh, úmluvu 27 nebo těch 27 úmluv a týká se to tedy zemí, kterým bude přiznáno GSP plus eh, v únoru letošního roku a pokud se to tedy podaří, tak eh, bude ta, budou Filipíny 14. zemí, eh, která bude profitovat z těchto preferencí. Rada má dvě, dva měsíce na případné námitky, ale na žádost řady politických skupin koordinátoři mezinár, výboru pro mezinárodní obchod se rozhodli mě splnomocnit, abych požádal o prodloužení lhůty, aby mohli členové vše důkladně zvážit a proskoumat. Nyní proběhne výměna názoru s komisí a s velvyslancem Filipín. Rád bych jej pozdravil tak, abychom si mohli udělat právě tento informovaný přehled. Pan Alan Kadek je předsedou výboru pro rybolov parlamentu a ten vyjádří svůj názor v rozpravě také. Po rozpravě budou pak členové tohoto výboru mít čas do 10. listopadu, aby případně vznesli námitky udělení preferencí GSP plus Filipínám. Nyní tedy dávám slovo Evropské komisi. Uh, děkuji mnohokrát, děkuji za příležitost eh, diskutovat o GSP+. Plus. Jenom pár slov, abychom si připomněli Ehm, ti, ti, kteří eh, systém přesně neznají, GSP+, Plus, jak víme, představuje zvláštní systém pobídek zaměřených na trvalou udržitelný rozvoj a dobrou zprávu a vládnutí, který se uděluje na základě dobrovolném, na základě žádosti těm zemím, které jsou ochotny uh, Ehm, přijmout závazky navíc z hlediska ratifikace a implementace 27 mezinárodních úmluv v celé řadě aspektů lidských práv, pracovně právních práv ehm, a další. Ehm, je to zvláštní pobídka, tedy motivuje země, měla by jim pomoci implementovat toto, neměla by je odměňovat, pokud již implementace těchto umluv proběhle, jinak bychom eh, omezili tento systém pouze na Norsko a Švýcarsko. Existují však přísná a jasná kritéria, která jsou v nařízení uvedena a která se týkají zemí, ochotných tento krok přijmout. Je to poměrně jasně definováno v článku 9 nařízení a my jsme tato kritéria aplikovali již ve 13 případech a diskutovali jsme na půdě tohoto výboru v loňském roce o těchto 13 zemí, které již spadají do programu GSP+. Jenom vám připomenu, že tato kritéria musí být uplatňováno na objektivně a nediskriminačně jednotně pro všechny. Filipíny na počátku tohoto roku podali žádost, komise žádost proskoumala, eh, zjistila, že vstupní kritéria jsou splněna a 19.8. jsme se rozhodli, že navrhneme, aby byly Filipíny zařazeny do GSP+. Jaká kritéria musela být splněna? První kritérium a jediné ekonomické kritérium je zranitelnost a týká se procent dovozu do EU. Druhým kritériem je ratifikace 27 úmluv. A my se samozřejmě zaměřujeme na závěry monitorovacích orgánů podle těchto úmluv. Všechny tyto úmluvy mají také mezinárodní orgán, který může hovořit jménem těchto eh, úmluv, kde by nemělo dojít k žádnému zásadnímu problému v implementaci úmluvy, ehm, neměla by tam být ani žádná výhrada, ehm, protože to by bylo proti duchu úmluv a zároveň musí země předložit závazné rozhodnutí, a to je možná to nejdůležitější, co bych zde měl zmínit. Jakmile země totiž uh, získá status GSP+, podle reformovaného GSP+, nám Rada a parlament dali mandát k přísnému monitorování kroků těchto zemí při implementaci jednotlivých úmluv. A tyto země musí eh, předložit závazek ke spolupráci že budou také akceptovat pravidelné monitorování z naší strany a musí být e, nápomocný, tedy musí poskytnout veškeré informace, které nám umožní situaci zhodnotit. A to hodnocení musíme provádět proto, abychom mohli každé dva roky vám a radě předložit zprávu. První zpráva bude připravena na konci příštího roku o tom, jak e, se zemím daří podle těch úmluv. S pomocí vašeho výboru jsme loni připravili systém monitorování založený na dvou pilířích. První pilíř představuje eh, dokument takzvanou scorecard, je to seznam hodnotících parametrů, kde jsou uvedeny všechny nedostatky podle mezinárodních úmluv, které musí daná země vyřešit. Tento seznam připravíme, zašleme jej příjemcům a pak očekáváme, že nám odpovědí, jakým způsobem eh, budou zjednávat nápravu. A pak je GSP plus dialog. Eh, my jenom nečekáme na reakci na náš dokument, ale snažíme se využít všech dostupných kanálů, ať už je to o právech, obchodní výbor nebo jiné kanály k tomu, abychom prosadili změny. My to již děláme v souvislosti s Pakistánem, Pelu, Peru, Gruzí, Arménii a dalšími. A rád bych řekl, že novinkou v systému není tak ani e, uplatňování dalších kritérií, která třeba možná e, mohou být relativně snadná z určitého úhlu pohledu, ale je to také monitorování a výkonnost těchto zemí, e, které si vzali tento závazek na sebe. A přesně toto jsme dělali s tím, že budeme dlouhodobém horizontu sledovat pokrok těch zemí. Pokud se podíváte na některé dokumenty, uvidíte, že jde o poměrně dlouhý seznam nedostatků, témat, které představují někdy znepokojivé čtení, ale zároveň neočekáváme žádné zázraky, které by se udály za pár dní či pár měsíců. Smyslem je, aby země vykázaly během času určitý pokrok. Samozřejmě v rámci monitorování probíhají pravidelné výměny s členskými státy, máme expertní pracovní skupinu a také s vaším výborem, výborem INTA. A já musím říci, že jsem velmi rád, že vidím, že vznikla nová tematická skupina, skupina pro monitorování GSP. My se velmi těšíme na spolupráci s tou skupinou, e, když budeme sledovat implementaci toho nařízení a Nyní bych svůj projev uzavřel, rád bych však ještě na závěr zmínil, že na konci diskuse, pokud mi dáte jenom tři minuty, abych zmínil jeden bod, který je relevantní pro GSP a který se bude týkat vstupu Keni do tohoto systému. Děkuji. Uh, indeed. Uh, Děkuji vám. Ano, budeme potřebovat eh, obecnější informace ohledně eh, aktu v přenesené pravomoci o přístupu Keni. A nyní bych chtěl pokračovat v našem dialogu o Filipínách a eh, máme tu pana velvyslance Filipín, který přišel do našeho výboru. Je to paní Viktoria Bataklan, kterou tady vítám. Vaše excelence, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji poslancům tohoto výboru za příležitost vyjádřit se k tomuto tématu. Děkuji komisi za její prezentaci. Skoro se mi chtělo eh, říci eh, takovou frázi, nicméně vítáme tuto příležitost, jak říkám, podělit se o naše myšlenky a také poskytnout vám informace, eh, které by poslance Mohli zajímat. Já bych začala tak trochu osobně. Já jsem začala eh, kariéru ve státní správě u tématu GSP. Eh, nebylo to ve Filipínách, bylo to v Ženevě a uvědomila jsem si, že následující tři roky se budu zabývat pouze GSP. Tentokrát však jde o GSP+. A když jsem se o tom poprvé dozvěděla a slyšela jsem o těch dvou kritériích, tak jsem si říkala, e, to se něco změnilo, tohle, by, tohle mělo být bez podmínek, jaksi preferenční, mělo by to být jeden z největších úspěchů spolupráce severu a jihu a tak dále. Nicméně časy se změnily a e, v průběhu let e, šíření e, lidských práv, dohled, dohled nad lidskými právy, podpora udržitelného rozvoje, zachovávání zdrojů a tak dále. To všechno se stalo součástí všech aspektů našich vztahů. My jsme proto požádali o GSP Plus a jsme vděční komisi a potažmo i radě za to, že v uplynulých dvou měsících shledali, že naše žádost je v pořádku. A pevně věřím, že po e, výměnách názorů a e, informací v Evropském parlamentu. Nám poslanci dopřejí veselé Vánoce tím, že schválí tento návrh a že v lednu budeme moci začít. GSP Plus je pro Filipíny velice důležité. Stále ho potřebujeme. Eh, už mnoho let jsme součástí GSP a vedeme si velice dobře. Nicméně jsme země, která stále ještě eh, potřebuje diverzifikovat vývoz, zvýšit příjmy, eh, zvýšit investice, posílit konkurenceschopnost protože výzvy udržitelného růstu a rozvoje jsou stále ještě velké. Proto se velice těšíme na spolupráci v rámci GSP+, který bude, která bude prospěšná pro náš výrobní i rybářský sektor a další oblasti. Budou z toho těžit bude z toho těžit mnoho Filipínců v, ve, ve venkovských oblastech, kde stále existují značné problémy s chudobou. Proto se domníváme, že tento režim zvláštních pobídek, jak se to nazývá, opravdu přispěje k tomu, že eh, se zlepší situace eh, filipínských občanů. Eh, ten celkový obraz, big picture, jak tu říkal předtím můj norský kolega, Evropská unie a Filipíny nyní slaví 50 letého výročí společného vztahu. A my nyní máme dobrý přehled o těchto vztazích. Evropská unie je naším největším investorem. Evropská unie je naším největším rozvojovým partnerem a my nesmírně spolupracujeme v oblastech bezpečnosti a dalších politických oblastech, jako je mírový proces na e, Filipínách, za což děční. Proto pokud jde o GSP+, e, tak víme, že tu jsou e, určité záležitosti, které souvisejí s tím, zda naplňujeme kritéria a ve svých diskuzích s mnohými z vás, za něž vám děkuji, tedy za to, že jste mi uh, umožnili s vámi o tom diskutovat. Těším se na další podobné diskuze. Já jsem napsala všem 750 z vás, dostala jsem skvělé odpovědi a skvělé otázky a eh, velice se těším na diskuze v následujících týdnech. Doufám tedy, že ne přímo na Vánoce. Děkuji vám. Děkuji paní velvyslankyně za, eh, tyto, za toto vyjádření a za, to, za tu radostnou a naděje plnou eh, notu, se kterou jste promluvila. Toto téma se velice týká i eh, problematiky rybolovu a máme tu předsedu výboru pro rybolov a prosím, pan Alen Kadek má slovo monsieur le président. D'abord, euh, merci. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat za to, že jste mě přijali tady v tomto tak významném výboru. Já zde vystoupím jako člen výboru pro rybolov. A chtěl bych vyjádřit eh, jednomyslný názor výboru pro eh, rybolov, co se týče Eh, všeho, co bylo řečeno na schůzi koordinátorů. Eh, v kanceláři jsem přijal právě paní velvyslankyni, filipínskou velvyslankyni a chtěl bych zopakovat to, co jsem jí už řekl. 10. června Evropská komise prostřednictvím generálního ředitelství Mare eh, ukázala Filipínám žlutou kartu protože Filipína by mohla být považována jako třetí eh, země v boji proti eh, nezákonnému rybolovu. 19. srpna Evropská komise prostřednictvím DIGI pro obchod eh, přišla s delegovaným aktem, kde by se stanovily zásady právě GBD pro Filipíny. A, a tak že by produkty eh, filipínského rybolovu by se mohly dostat do Evropské unie v podstatě téměř zadarmo. A co se týče VTO, tak tam jsou nulové náklady na všechny tyto členské státy tedy do čínských států. A jedná se tedy právě o produkty filipínského rybolovu. Koordinátoři výboru pro rybolov parlamentu se rozhodli, že budou proti tomuto delegovanému aktu a to z následujících důvodů. Evropská komise eh, tedy se zalekla a vydala právě tu žlutou kartu Filipínám v oblasti nelegálního rybolovu Komise vyjádřila znepokojení, co se týče kontroly tohoto nezákonného rybolovu. A Evropská komise vyjádřila obavy, protože není možné prověřit, že eh, filipínské produkty rybolovu respektují eh, tento druh boje proti tomuto rybolovu. Eh, pokud budeme souhlasit s tímto, delegova- s tímto delegovaným aktem, Eh, problém je, že tady nemůžeme dohledat eh, původ tohoto eh, výrobku. A výbor pro Libolov nemůže souhlasit tady s tímto tuto nelegální konkurenci. V roce 2011 Evropský parlament požádal o přístup na trh nelegálního rybolovu, nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému. A žádá o nástroje, které zastaví obchod s produkty nezákonného, nelášeného a neregulovaného rybolovu. Takže eh, přijmeli se GSP plus pro Filipíny, tak já nevím, co bude zítra. Já nejsem proti dohodě s, Filipíno, s Filipínami a výbor pro rybolov taky není proti ale bude-li to přijato, tak Evropská unie vlastně vystupuje proti tomu, co dělá právě v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Takže zde musí Evropský parlament přezít odpovědnost. A zde Evropská unie by obchodovala tedy s nerovnými výrobky za a za dala by se tedy preference. Takže co se týče přístupu Filipín ke GSP+, tak by to znamenalo um, tedy konkurenci eh, pro eh, tuňáka, protože Filipíny jsou druhým eh, vývozcem 4 000 tun tuňáka v konzervách. A to je situace, která je tedy v opravdu nedává žádný smysl. Evropská komise řekla, že kvůli nediskriminaci nemůže vyčlenit produkty rybolovu z systému GSP+, a že to nejde eh, tedy takto řešit. Evrop, eh, parlamentní výbor pro rybolov by si tedy přál mě, mít výsledek akčního plánu Evropské komise proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, než tedy dojde k žádosti o GSP+. A proto by jsme, bychom chtěli požádat výbor eh, INTA, aby eh, vystoupil proti přijetí tohoto aktu přenesené pravomoci. Tady se také jedná o, nezák- o věc eh, právnickou. Datum je 10. listopadu a datum, které, kde by se mělo projednávat na plenárním zasedání, je 10. prosince s tím, že se snažíme eh, toto vyřešit do počátku příštího roku. Komise nám to potvrdila Evropská komise, se domnívá, že bychom měli oddělit přístup GSP plus a zároveň eh, nelze to oddělit od eh, boje s nelegálním rybolovem. A samozřejmě důležité je zvažovat, že právě produkty, které vycházejí z nelegálního rybolovu, by měly být takto podchyceny. Musíme zajistit koherentnost politiky Evropské unie. Unie jednotný trh, politika rybolovu. To je pro nás zásadní. Nemůžeme říci, že jsme všichni proti. Eh, my eh, musíme zajistit soudržnost těchto politik, politiky rybářské a dalších politik EU. Samozřejmě rybářská politika bývala často, eh, bývá považ, považována za část obecné obchodní politiky. Přijetím tohoto aktu v přenesené pravomoci podle mého názoru by bylo, jako kdybychom hlasovali slepí se zavázanými, zavázanýma očima, jako lidé, kteří neznají program. Je, bude bude to e, skutečně e, ne krátkozraké, ale slepé rozhodnutí. A měli bychom být obezřetnější, e, moudřejší v zájmu Evropské unie. Měli bychom řešit problém nelegálního rybolovu. A samozřejmě, jakmile je ten problém vyřešen, tak bychom měli okamžitě nabídnout výhody GSP+. V každém případě, pokud tedy se to podaří, tak výbor pro rybolov bude mít samozřejmě e, příležitost přijmout usnesení v tomto smyslu. Tolik tedy stanovisko výboru pro rybolov, e, které je jednotné. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. A máme ještě bod na pořadu jednání, kde budou hovořit také pozvaní členové. Nejprve dám slovo politickým skupinám ve výboru INTA a pak dám slovo dalším členům INTA a pak teprve těm, kteří nejsou členy výboru mezinárodního obchodu, ale jsou pozváni k této důležité rozpravě. Nejprve dám eh, slovo Daniel Kasparim. Uh, Vážení kolegové, jenom jednu věc zmíním. Nyní nehovořím svým jménem, ale za christophera Finn, který je zpravodajem ke GSP, který byl také zpravodajem k základnímu nařízení a nyní bych rád citoval v souvislosti s obecným nařízením o GSP. Mám obecnou eh, výhradu k přidělení GSP plus Filipína. Sdílím totiž eh, obavy o trvalou udržitelnost rybářství ve zmíněné zemi. Je to téma, které se musí řešit, proto vítám šetření, které zahájilo de Mare které se snaží potírat ilegální, nehlášený a neregulovaný rybolov. My bychom měli hovořit o uplatňování GSP plus pro Filipíny. Ehm, povinností tohoto výboru je ehm, přísně ověřit každý akt přenesené pravomoci, který je nám předložen. V tomto smyslu bych rád zdůraznil eh, význam eh, právnosti aktu v přenesené pravomoci. Pokud žadatelská země splňuje kritéria, EU má právní povinnost status KSP plus udělit. Pokud tedy namítáte aktu v přenesené pravomoci, Znamená to, že výbor neuplatnil základní řízení správně. Pokud máme takové obavy, musíme zároveň zvažovat vždycky Eh, základní nařízení. V předchozích týdnech jsem se setkal s kritikou rybolovu na Filipínách, ale také s obavami v souvislosti s lidskými právy. Eh, tady si kolegové naštěstí uvědomili, že jde o dvě odlišná témata, proto našli jinou cestu, jak namítat proti aktům přenesené pravomoci. Argumentací je nyní to, že Filipíny neaplikovaly zatím těch, všech těch 27 úmluv. Já bych proto odkázal vaši pozornost na základní nařízení, které jasně uvádí, že aby stát získal obchodní preference, musí podepsat závazek písemný, že bude dodržovat ustanovení všech těchto úmluv, tedy eh, dodržování lidských práv a dalších. V eh, rozvojové země nejsou dokonalé, ale zároveň se snaží zlepšovat nejenom v hospodářských standardech, ale také standardech sociálních a standardech životního prostředí. GSP Plus dává takové zemi lepší podmínky pro uplatňování těch 27 úmluv. To znamená, že splní vstupní požadavky pro GSP plus s tím, že na základě toho získá preference. Poté, co se dostanou do programu GSP plus, musí prokázat, že splňují, že přijímají nezbytné kroky pro splnění požadavků úmluv, jinak jim budou preference odňaty. A to není riziko jenom teoretické, to se již stalo v praxi například u Sri Lanky. Například konkrétně problematika e, nelegálního, nehlášeného e, rybolovu, neregulovaného, pokud se ukáže, že jejich rybolov je trvale neudržitelný, může dostat e, z komise varování anebo pak naprostý zákaz. A to samozřejmě neovlivní status GSP+, ale samozřejmě může jim být odňat status GSP+, a zároveň eh, mohou být vyloučeni v důsledku nedodržení pravidel pro rybolov. Mám tady nařízení, které eh, stanoví, aby komise tedy také dodržela komise své závazky. Eh, důležité je, aby i komise dostala svým závazkům eh, přidělit kritéria GSP plus zemi, která splnila vstupní podmínky. A nyní přejdu do Němčiny, aby bylo zřejmé, že hovořím za naši skupinu. Co se týče naší frakce, pro nás jsou důležité dvě věci. Za prvé, eh, to, co řekl kolega Kadek, to, jak to vypadá časově, co se týče rozhodnutí Eh, kdy tedy Filipíny dostanou GSP+, a eh, potom, jak to vypadá s tím skutečným eh, přijetím, jaká tam je lhůta, a aby tedy rybolovné produkty nedostaly tuto výhodu a potom ty ostatní. A potom, jestli nám může komise závazně potvrdit, že komise i po přijetí GSP plus dá červenou či černou kartu pro Eh, rybolov anebo ne, protože pro nás je eh, velmi důležité, aby Filipíny měly mnohem lepší situaci v rybolovu než eh, do posud. A my chceme tedy podpořit tuto otázku a protože my spolupracujeme velmi úzce s Filipínami a chceme tedy vyvíjet tlak na ten zárný konec. Děkuji za oba tyto příspěvky a nyní se obracím na SD. Kolegyně Moska, prosím. Já bych eh, chtěla poděkovat komisi a také paní velvyslankyni za její účast a, a za to, že máme možnost si tady vyměnit názory. Eh, za prvé, já bych chtěla všem eh, připomenout, že to že se udělí tento preferenční systém Filipínám, tak to by bylo poprvé v rámci tohoto nového parlamentu. A to znamená, že je to velká odpovědnost, která leží na našich bedrech. E, protože když zohledníme, že je to kontroverzní, a je tedy důležité, abychom přistupovali k této otázce eh, citlivě, protože to eh, bude důležité potom pro ten další mandát. Eh, za prvé, já si myslím, že bychom měli postupovat koherentně, musíme vystupovat důvěryhodně, co se týče těch předepsaných testů, které je potřeba provést, tak abychom mohli udělit tento preferenční systém. jakmile budou splněny veškeré potřebné požadavky. Zároveň jsem si vědoma pozice Evropské komise. Nemůžeme na to nahlížet jako na nějaké ocenění. Je to prostě odpovědnost pro ty země, kterým udělíme preferenční systém. Oni to prostě musí takto vnímat, že pro ně se začíná nová cesta. Tady tato nová fáze obchodní spolupráce je důležitá a zde musíme podpořit tak jak je to možné, tady tuto cestu. A nemůžeme dovolit a připustit, aby se tyto preference udělovaly, pokud neexistuje eh, sledování situace. Musí tady být odpovědnost ze strany těch zemí, které dostanou ten preferenční systém, ale zároveň musí být odpovědnost z naší strany a ze strany komise, tak abychom úzce sledovali jak se situace vyvíjí v oblasti těch citlivých eh, věcí, jako například lidská práva, to je obzvláště citlivé. Eh, především tady, co se týče tohoto tématu, o kterém hovoříme, a musíme podpořit veškeré iniciativy, monitoringu a sledování ze strany eh, komise během příští fáze. A myslím, že bychom měli rozlišit zdroje a možnosti, které mají evropské instituce, komise, tak, aby mohli co eh, nejúžeji sledovat právě tuto situaci a mnohem účinněji než v minulosti. Rybolov. Rybolov to je ta nejcitlivější obchodní věc, bez pochyby. Já si tedy myslím v souladu s tím, co řekl můj kolega, tak já si myslím, že ty dvě politiky musí zaručit konzistentnost, ale mohou jít souběžně. Můžeme tedy pokročit v oblasti přijetí návrhu komise a udělit preferenční systém, ale zároveň to zorganizovat tak, aby neexistovala omezení v případě, že je potřeba postupovat striktněji a přísněji a udělit červenou kartu v případě, že se nerespektují na 100% eh, požadavky kladeny na Filipíny, eh, tady, kde se jedná o ten nehlášený, neregulovaný a nezákonný rybolov. Musíme respektovat konzistentnost a důvěryhodnost institucí a proto je potřeba takto postupovat. Děkuji a nyní za eh, konzervativce kolegyně McClarkin. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i paní velvyslankyni za to, že k nám dnes přišla a znovu zdůraznila, jak je pro eh, filipínské občany důležitý status GSP+. Takže nesmíme ztrácet ze zřetele to, čeho se vlastně snažíme dosáhnout udělením statutu GSP+. Eh, já eh, pod, jsem podpořila, podporujeme filipínskou žádost o status GSP+. Splňuje správní kritéria a proto nemáme žádné eh, námitky proti tomuto kroku. Eh, rybářství není součástí těchto kritérií eh, přestože biodiverzita je velice důležitá. Já bych tedy chtěla využít této příležitosti, abych povzbudila velvyslankyni eh, a aby předala domů zprávu, že biodiverzita je pro nás velice důležitá a chtěla bych také eh, sdělit komisi, že přísné monitorování statusu GSP Plus je naprosto nutné a že my musíme diktovat pravidla, musíme mít přísná kritéria, což máme a jestliže oni je plní, tak musíme jednat. Realita je taková, že už jsme to jednou udělili eh, Panamě v době, kdy měla žlutou kartu, takže teď to bychom vlastně měnili vlastní pozici. Eh, takže to bych chtěla vyřídit paní velvyslankyni a eh, komisi. A podporujeme žádost o GSP+. Děkuji a za Alde Maritě Šake. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní velvyslankyně Eh, pokud jde o Filipíny, tak eh, je jasné, že status GSP plus je eh, něco, o co mnohé země usilují. Je to důležité pro rozvoj země na základě pravidel. Je to širší než pouze ekonomické hledisko, ale jde tady celkově o vyhlídky dané země ten nový systém GSP je méně přísný, pokud jde o podmínky vstupu, ale má přísnější podmínky monitorování. Komise konstatovala, že Filipíny splní kritéria a že musí eh, ratifikovat a implementovat 27 mezinárodních dohod. Eh, existují obavy pokud na Filipínách ohledně dětské práce, svobody projevu, práva na stávku a tak dále, což jsou témata, které jsou mému srdci velice blízká, takže já se zasazuji velice přísný monitoring. Každopádně eh, pravidla pro GSP Plus jsou daná a my musíme zajistit, eh, aby eh, se Filipínci zavázali k tomu, že se budou dále zlepšovat. A jak už říkala paní velvyslankyně, budeme to úzce zkoumat. Chceme, aby komise dohlížela na následující vývoj a kritéria musí být striktně aplikována také v souladu se závazky VTO. Pokud jde o nelegální e, rybolov IUU, o tom se tu zmínilo mnoho kolegů, nicméně to není jedno ze vstupních kritérií a proto ho komise nezohledňovala při vyhodnocování žádosti o GSP+ tato témata vnímáme jako oddělená. V červnu 2014 komise předběžně identifikovala Filipíny jako zemi, která nespolupracuje v boji proti nelegálnímu rybolovu a ať už GSP plus bude udělen nebo ne, měla by komise podniknout další e, kroky vůči Filipínám do konce roku, pokud se situace nezlepší, například prostřednictvím zákazu dovozu. Ale znovu opakuji, to jsou dvě různé věci a proto nenamítám odmítáme nic proti aktu v přenesené pravomoci. Děkuji. Nyní za GUE kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Je samozřejmě velice relevantní diskutovat o lidských právech na Filipínách. Tato země má v tomto ohledu špatnou pověst. Filipíny jsou jednou z pěti zemí, Ehm, na které Amnesty International zamířila svou kampaň eh, Stop mučení, protože k mučení dochází na Filipínách. Diskuze o lidských právech nestačí. Měli bychom učinit dodržování lidských práv nutnou podmínku pro udělení tarifních preferencí, což znamená, že musíme neustále průběžně monitorovat dodržování lidských práv v dané zemi. Eh, souhlasí se mnou komise a pokud ano, tak jak hodlá učinit z lidských práv eh, základní princip? Teď k něčemu jinému. E, neměli bychom e, předstírat, e, že nastane nějaký ráj touto dohodou. Naopak máme strach z dohod, z dopad tak podobných dohod na rybářství a na udržitelnost populací ryb na jedné straně a na druhé straně na životní prostředí. Někteří kolegové velice snadno odsuzují své země, když se snaží chránit své trhy, ale v tomto případě eh, se zřítí evropský sektor na ten filipínský jako tu na cihel v oblasti rybářství. Jaké je posouzení dopadu eh, této dohody na ekonomiku a životní prostředí Filipín? Je to tak, že španělští a portugalští rybáři lobují u Evropské komise? Pokud ano, tak jaké jsou jejich požadavky? Děkuji. Nyní se obracím na zelené. Janik Žado má slovo. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Já sleduji tyto výměny názorů, z nich částečně vyplývá, vyplývá, že eh, nezá, nelegální, neregulovaný, eh, nehlášený rybolov eh, je samozřejmě na straně jedné závažný, ale zároveň nemusí bránit udělení statutu GSP+, ale je to důležité pro aspekt mezinárodního obchodu, tak jak bylo zmíněno co se týče produktů, které do, přichází do Evropské unie, ano, jsou to e, rybářské výrobky, kde je výrazné podezření na to, že pocházejí právě z neregulovaného nelegálního rybolovu. Proto těžko rozumím eh, tomu, že o tom můžeme takto tady na této půdě vůbec diskutovat. Eh, víme, že Filipíny se angažují, usilují o podpis mezinárodních úmluv, podle nichž eh, by měli mít nárok na získání statutu GSP+, ale zároveň bychom měli vážněji uvažovat o kvalitě dovozu z Filipín, a to především od chvíle, když si uvědomíme, že Filipíny již patří mezi země, které vůbec tento typ nelegálního rybolovu praktikují. Pro zelené nejde o zabránění Filipínám eh, do ne- eh, navždy dosáhnout tohoto statutu, ale pokud nebude vyřešen problém nelegálního rybolovu, eh, budeme naprosto proti přidělení statutu GSP plus Filipínám. Thank you very much for the EF. Děkuji za EFDD. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zareagovat na to, co řekl pan Žado. A myslím si, že je neakceptovatelné, abychom udělili tento preferenční systém, eh, nebudeme-li mít eh, celkovou záruku ohledně nelegálního rybolovu na Filipínách. Very much, dear colleagues, I, eh, I... Děkuji, eh, vážení kolegové. Eh, mám tu pět žádostí o slovo od kolegů, ale zároveň musíme respektovat časový harmonogram našeho pořadu jednání, eh, takže prosím kolegy, aby byli při svých výstupech struční. Nejprve Jaroslav Valenca z EPP. Děkuji vám, pane předsebo pokud správně chápu některé ty hlasy, které se snaží oddělit rybolov od celého toho balíčku, tak já si myslím, že bychom to neměli brát jako oddělený problém. A pokud ano, tak bychom to měli brát za závažné selhání. Chtěl bych vám připomenout, že článek 9b nařízení o GSP e, činí podmínku, tedy klade podmínky pro e, systém GSP+. A pouze pokud závěry monitorovacích orgánů neodhalí závažné selhání, tak může být ta umluva naplněna. E, takže to, co to, to, co tady zaznělo, je podle mě velice pádný eh, argument a neměli bychom tyto eh, problémy oddělovat. Měli bychom to brát jako celkový balíček a nevyčlenovat z něho pouze rybolov. Eh, děkuji vám. Nyní kolega Rodrig, kolegyně Rodriguez z SD. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat paní velvyslankyni Filipín a chtěla bych říci, si že ano, je to poprvé, kdy tento výbor se eh, setkává poprvé s komisí eh, Junkra a doufám, že to nebude taková předzvěst toho, jak to bude v budoucnu vypadat. Až se budeme setkávat s Evropskou komisí, doufám, že ten vztah bude hlubší a že bude Evropská komise lépe reagovat na žádosti tohoto výboru. Dobře, zpátky k tomuto tématu. Já bych se chtěla vyjádřit s takovou osobní poznámkou. Zde hovoříme o e, situaci, kde e, nikdo nepochybuje, ani já, ani nikdo z naší frakce. Je potřeba, abychom měli obecný e, systém GSP plus pro Filipíny. Byly splněny tři hlavní požadavky, které jsou součástí tohoto nařízení, tak aby se k tomu mohlo přistoupit a potom tady ještě harmonogram. A já říkám, z těch 13 zemí, které byly eh, předmětem tohoto systému GSP+. Je tam nějaká země, která by se nacházela v situaci žluté karty jako důsledek toho, že provádí nezákonné praktiky, tedy mimo mezinárodní zákony, protože to je, co nyní Evropská komise analyzuje, co se týče nezákonného rybolovu. Eh, nezákonný, nehlášený a neregulovaný? Já si myslím, že ne. Takže se eh, tedy setkáváme s velmi výjimečnou situací a má to velký dopad na evropský rybolov. Mnoho rodin závisí na rybolovu. Já, i když eh, jsem si vědoma toho, že se prodloužily lhuty, aby se zohlednilo toto hlasování, tak my říkáme, že to hlasování by mělo být v prosinci, pokud to bude pokračovat podle plánu prosinci eh, vyprší ta šestiměsíční lhůta jako důsledek varování žluté karty, ze kterou přišla Evropská komise. A proto by se tedy počkalo na leden, kdy dostaneme výsledek té analýzy a té studie. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli upřednostníme harmonogram anebo upřednostníme to, že budeme postupovat bezpečně s tím, že eh, plníme ty naše eh, cíle. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi, což je náš kolega Sanklust. Ano, eh, pane předsedo, vážení kolegové, jak už řekla Kalik, eh, je tady také problém harmonogramu. Všechny tyto právní argumenty však nepřeváží politickou kredibilitu. Eh, uvědomme si, eh, že se dova- by se dovážely produkty rybolovu, které pochází z rybolovu neregulovaného, nelegálního. A neexistuje pak žádný nástroj, žádná právní odpověď. Proto doporučuji zablokovat přístup eh, ke GSP plus Filipínám, dokud nevyřeší problém neregulovaného nelegálního rybolovu. Jak řekli moji kolegové, samozřejmě moji, mohou předložit svůj Eh, svoji žádost třeba během příštího roku, jakmile eh, vyřeší problém nelegálního rybolovu. Žádný spěch není. Eh, uvědomme si, že nemůžeme mít takový harmonogram pro naše jednání, který by nedokázal vyřešit problém nelegálního rybolovu a ochránit před ním evropský trh. Tady zazněla Ústní otázka a i otázka písemná by měla být připravena, ale uvědomme si, že někteří kolegové říkají, že stačí sna splnit tyto předpoklady, ale zároveň, když máme nástroj v ruce, nějakou páku k, pro dosažení našeho cíle, tak proč ji nevyužít? Samozřejmě je nutné eh, splnit podmínky 27 úmluv a komise Eh, uznává, že bylo dosaženo pokroku z usnesení z 14. června 2012 v souvislosti s respektováním lidských práv na Filipínách. Ale zároveň Amnesty International připravila zprávu o situaci lidských práv eh, na Filipínách v prosinci a ta zpráva je velmi kritická podle informací, které máme. By mě pak zajímalo, jak může komise v eh, Mm, předpokládat, že Filipíny splní požadavky těch 27 úmluv. Toto je velmi trapná situace. Co se týká zemí eh, jeho východní Asie, podívejme se například eh, Indonésie a sektoru ananasu, kde je export eh, sousedních zemí na 0%, s tím, že vyvážejí 18,7% a 14% zhruba. Ehm, a představme si, jak tedy Filipíny přistupují ke svým sousedním zemím. Já si dovolím ještě vyřešit jeden rozpor. Se 27 eh, umluvách se hovoří také o minimálním věku eh, pracovníků podle umluvy Mezinárodní organizace práce. A stejná Mezinárodní organizace práce v roce 2013 zjistila, eh, že je tam zhruba 150 tisíc pracovníků, kterým je pouhých 10 let a to je naprosté porušení článku 2a úmluvy. Jak eh, si může komise domnívat, že jsou všechny úmluvy správně aplikovány, eh, pokud eh, se nemohou, pokud se jasně prokazuje, že Filipíny řadu těchto úmluv porušují? Vážení kolegové, Eh, uvědomme si, eh, zda vůbec eh, můžeme přijmout přísun rybářských výrobků na náš trh, pokud nevíme, zda nepocházejí z nelegálního rybolovu. Samozřejmě, toto jsou nástroje motivující, ale jak chceme motivovat, eh, když na jedné straně eh, máme eh, kritiku nevládních organizací, především z hlediska nedostatku respektování lidských práv a jakým způsobem můžeme tedy přijmout fakt, že by Filipíny mohly získat statut GSP+, když nesplňují základní předpoklady. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo náš host, kolega Blanko. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že jsem rád, že zde slyším eh, různé názory, které se týkají eh, přijetí aktu v přenesené pravomoci, který bez pochyby vede k mnoha dotazníkům. Já nejsem členem tohoto výboru, já jsem členem výboru pro rybolov a jsem rád, že předseda výboru eh, tady byl. On, eh, on musel odejít z jednání výboru pro rybolov, eh, stejně jako já, ale museli jsme odejít, protože tady se jedná o zásadní otázku, o hospodářský význam na našem území. A Eh, musíme si uvědomit, že Galicie je eh, nejvýznamnější rybolovnou oblastí v eh, Evropě a komise navrhuje akt, aniž by zhodnotila možný důsledek udělení GSP+, jaký dopad to bude mít na konkurenceschopnost a další udržitelnost konzerváronského průmyslu, který se zabývá tuňákem v Evropské unii. Eh, takže eh, tady s tím se přišlo, aniž by byly eh, provedeny studie dopadu na hospodářství. A tak, jak je zřejmé, existují tady další otazníky. Je tady otazník, který vede k tomu, že by komise byla opravdu ve velmi špatné situaci, protože v prosinci bychom se setkali se zprávou, kde by se ukázalo všechno, co se týká lidských práv pracovně právních vztahů, environmentálních a také vše, co se týká eh, zprávy, vše, co je tedy potřebné, aby stát mohl spadat pod GSP+. A opravdu bychom se dostali do velmi špatné pozice též, když existuje žlutá karta, pokud jde o zprávy, které se vypracovávají eh, kde se Filipíny nepovažují za spolupracující stát v oblasti Eh, nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Tak nad tím se musíme zamyslet, protože my navrhujeme takovéto rozhodnutí, které by bylo předčasné, protože nedisponujeme veškerými zárokami, které jsou potřebné. A mělo by to opravdu obrovský dopad na odvětví, které v případě mého regionu Galicie je to strategické odvětví a když nebudeme mít dostatečné záruky, tak by se eh, přišlo eh, s věcmi, které spochybňují to, abychom mohli eh, být v, rov, v rovný, abychom měli rovné podmínky v rámci konkurence. My nejsme proti volnému obchodu, ale musíme zaručit podmínky, Eh, hospodářské soutěže, férové hospodářské soutěže, když se nebudou respektovat lidská práva, ani eh, eh, pra, pracovně právní otázky a když tady jsou eh, pochyby o tom, jakým způsobem se loví a jestli ten rybolov je nezákonný a že se nerespektují ty normy, eh, které jsou v Evropské unii, tak si myslím, že zde bychom tedy moc nepomohli tomuto našemu odvětví a já si myslím, že to nemůžeme. Nejenom z hlediska odvětví rybolovného, ale také co se týče environmentálních hledisek, tak jak se ukázalo eh, z projevu ostatních předřečníků. Já tedy chci říci, že mě těší, že tady povstaly mnohé hlasy, které se vyjádřily ve stejném směru. Já jsem si myslel, že to spíše činilo starosti nám, kdo, se, kdo jsme úzce zpěti s rybolovem, ale vidím, že i eh, členové tohoto eh, výboru jsou s námi a to ukazuje, že parlament je velmi živým orgánem. Uh, uh, Děkuji a posledním řečníkem v této debatě bude za poslance pan Milan Mon. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní eh, velvyslankyni z Filipín, že zde přišla mezi nás. Pane předsedo, já budu stručný. Já také spadám do výboru pro rybolov a jak řekl pan Kadek, tak eh, já už toho moc nedoplním. Já jsem chtěla říci, že mně se zdá, že je to paradoxní, že na jedné straně Evropská komise chce, aby eh, Filipíny eh, spadaly do režimu GSP+, a zároveň Evropská komise téměř ve stejné době vytáhla to, čemu se říká žlutá karta. A to znamená, že existuje ehm, eh, tedy výstraha, že by se nedovážely rybolovné produkty z Filipín, že se nerespektují ta pravidla. A to je tedy paradox. A já bych chtěla vědět, jaký to má dopad na Filipíny filipínské orgány. Já bych chtěl, aby zástupce Evropské komise nám řekl, jestli došlo k nějakému pokroku ze strany filipínských orgánů v boji proti nezákonnému, eh, neregulovanému a nehlášenému rybolovu. Už v červnu mm, se o tom hovořilo, já jsem se zeptal a já jsem chtěl vědět od komise, jestli se tedy v této oblasti dospělo k nějakému pokroku. Takže nezávisle na udělení GSP plus Filipínám, já bych chtěl vědět, zdali Evropská unie přistoupí k opatřením v případě, že by se eh, nedospělo k pokroku v boji proti nezákonnému rybolovu v Filipinách. A eh, tady eh, bychom měli zamezit tady mm, těm problémům v harmonogramu. Takže já jsem také z Galicie, já jsem ze stejné oblasti jako pan Blanco. A tam máme e, velmi významnou produkci tuňáka v konzervě. A kdybychom odstranili cla na filipínské výrobky, no tak by to mělo velký dopad. E, naši galicíští občané nahlíží e, velmi překvapivě na to, že Filipína nebo takováto země, která nespolupracuje v oblasti nezákonného rybolovu, tak by potom vlastně těžila z toho, že nebudou uvalena cla na její výrobky. Děkuji. Uh, Mám tu ještě jednu žádost o slovo a chtěl bych se zeptat, jestli ještě někdo další, kromě kolegyně Vivian Redding, se chce vyjádřit, protože nyní uzavřu seznam řečníků. Nikdo, takže uzavírám seznam řečníků a dávám slovo Vivian Redding. Pane předsedo, byla to v každém případě nesmírně zajímavá rozprava. Na jedné straně zvažujeme GSP Plus jakožto motivační nástroj, který e, je nastaven tak, aby e, vlastně e, šel nad rámec pohledu na hospodářství, aby umožnil zlepšení stavu eh, na Filipínách z hlediska dodržování lidských práv. Například to je pro Evropu velmi důležité a je zřejmé, že Eh, je zajištěna koherentnost uplatňování a také, že ruku v ruce s tím jde velmi přísný monitoring ze strany komise. Já bych ráda eh, zmínila, co řekl kolega Valensa, eh, tedy podmíněnosti GSP plus a souvisejících výhod musí, zároveň se setkáváme s problémem z druhé strany, tak jak je, je vysvětlil kolega z výboru pro rybolov, kde byla vydána žlutá karta a bylo vyžádáno šetření, zahájeno šetření e, v souvislosti e, s nelegálním, nehlášeným a neregulovaným rybolovem. Eh, můžeme si teď sami odporovat, být v rozporu s vlastními rozhodnutími na jedné straně, eh, schválit jednu složku, i když je chceme jít třeba mnohem dál, než na vysvětluje výbor pro rybolov. A že bychom šli dál už v tom listopadu, prosinci, Eh, co do vývoje na Filipínách a pak v lednu udělali krok zpátky na stejné téma. V příloze to zcela jistě by spochybnilo důvěryhodnost nás, jakožto parlamentu, že nemůžeme dosáhnout koherentnosti eh, ve vlastních politických krocích. Samozřejmě je velmi málo času mezi těmito dvěma akcemi, těmito kroky, které nás čekají. Děkuji. Uh, thank you, thank you very much. Děkuji vám. A nyní eh, na závěr bych chtěl dát slovo paní velvyslankyně Filipín, aby odpověděla na položené otázky. Jestliže jsou nějaké odpovědi zapotřebí, tak já vás zdvořila žádám, abyste se vyjádřila velice stručně. Prosím, paní velvyslankyně, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já předpokládám, naše země je právním státem, tak jako eh, všechny vaše země, takže říčme se právem, to je za prvé. A za druhé, pane předsedo a vážení poslanci, jsou dva způsoby, eh, jak to vyřešit. Jedním z nich je, tak jak říkal pan Mon, ten položil velice správnou otázku. Zeptejme se komise, co se děje v dialogu, eh, který se týká eh, těch žlutých karet. My nemáme červenou kartu, my máme žlutou kartu jako potenciálně nespolupracující země. A eh, probíhá šest měsíců proces. A jestliže si přejete, já vám můžu dát informace ohledně tohoto. Ale abych to shrnula, eh, je tu 12 akčních bodů, na kterých se Filipíny shodly s komisí, s Evropskou unii. A z těch 12 eh, jsou skoro všechny už hotové. Zbývá pouze několik věcí. Za prvé eh, změna filipínského rybářského kodexu, který by zvýšil pokuty a dále e, ilegální rybolov v neutrálních vodách. A bohužel filipínský kongres v současnosti má přestávku, ale e, už 17. můžu, vám můžu slíbit, že budeme mít do konce měsíce nový zákon. A e, Dále všechna ta e, opatření, e, dohl, jako je dohled, monitorování, e, zřizování MS dal, s dalšími 1700 zaměstnanců, kteří by dělali registraci a měli elektronické databáze, které spravovali. To všechno tam je a já vám doporučuji, abyste se na to podívali a řešením potom bude odstranit tu žlutou kartu a e, spolupracujte s námi a do konce měsíce budete moci hlasovat o GSP+. Děkuji vám. Děkuji paní velvyslankyně a nyní dávám slovo e, komisi. A také e, bych byl rád, kdybyste se stručně zmínili o aktu v přenesené pravomoci, který se týká Keni. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za všechny vaše projevy. Já bych chtěl rozptýlit obavy z toho, že komise má rozdvojenou osobnost. Chtěl bych vás ujistit, že pracujeme naprosto koherentně, zejména mezi těmi generálními ředitelstvími, o kterých tu byla řeč. Nejprve k načasování. Nařízení o e, GSP nám ukládá e, určité lhuty, kdy se musíme rozhodnout. Jde o šest měsíců. A postup aktu v přenesené pravomoci říká, že e, parlament a rada se musí rozhodnout do lhuty čtyř měsíců. Takže s časovým harmonogramem toho mnoho neuděláme. Padly tu návrhy, že bychom mohli odložit nebo pozdržet rozhodnutí, ale bohužel to by se nezakládalo na nařízení a nebylo by to legální. Z našeho pohledu to vypadá tak, že tyto dva e, nástroje se dostanou do finále, nebo v podstatě semifinále, abych tak řekl v prosinci, což vůbec není špatné. Podle mého názoru je to e, dobrá situace e, ohledně GSP+. Ale pokud jde o... Něco jiného je potom ten rybolov IUU. To jsou e, různé nástroje. E, GSP je nástroj e, udržitelného rozvoje, zatímco IUU je zvláštní nástroj pro rybolov. Pak je tu celá řada dalších instrumentů. Paralelně nefungují pouze tyto dva nástroje. Například boj proti padělkům nebo proti dumpingu. GSP plus nenabízí žádnou ochranu, pokud jde o tyto ostatní nástroje, které bojují proti nekalým obchodním praktikám. Máme antidumpingové postupy postupy proti zemím, které jsou v GSP+. Dokonce uh, u Filipín uh, byl v, září uh, otevřen, otevřen případ týkající se cyklostezek. Takže není tu právní důvod pozdržovat udělení GSP+. Samozřejmě u cyklostezek je, pot, je potřeba učinit určité opatření, nicméně to je zcela paralelní. Pokud, se, pokud bude antidumpingové řízení v oblasti rybolovu na Filipínách, tak je možné, že na eh, produkty z Filipín bude uvaleno antidumpingové clo bez ohledu na režim GSP+. Tady není vůbec žádný rozpor. Naopak takto to lépe chrání zájmy EU a podporu cílu udržitelného rozvoje. Je zcela správné učinit opatření, když se potýkáme s nekalými obchodními praktikami, kam spadá i eh, nelegální rybolov EU. Takže já vás můžu ujistit, že pokud dojde k negativnímu vývoji v IUU a bude udělena červená karta, což zatím nevíme, tak můžeme učinit opatření a GSP Plus od toho Filipíny neochrání. Za druhé, někdo se tady zmínil o tom, že je to výjimečný případ nebo že to není výjimečný případ, zmínil i další zemi GSP+. A my nesmíme diskriminovat, musíme být objektivní a aplikovat pravidla eh, konzistentně. Máme i další zemi v GSP+, která má žlutou eh, kartu, kde ta situace je zcela stejná, nicméně to nezabránilo tomu, aby ta země dostala status GSP+. A eh, můžu s radostí říci, že ta země eh, řídila programem DG Mare a dostala nyní zelenou kartu, ale mohl nastat klidně i opak. Takže jeden nástroj nijak nebrání v přijetí toho druhého. Pokud jde o problém konkurenceschopnosti, tak eh, Evropský parlament a rada schválili nařízení o hospodářské soutěži, eh, na, zá, na jehož základě máme eh, analyzovat konkurenceschopnost jednotlivých produktů. Takový je zákon, s tím nic nenaděláme. Nicméně toto nařízení má určitá ustanovení, která nás ochraňují v případě, kdy dojde k navýšení objemu nebo cen dovozu. To jsou ochranná ustanovení, která mohou být spuštěna v případě, kdy dostaneme dobře odůvodněnou stížnost. Pokud jde o rybolov, tak musím říci, že e, e, rybářské a zemědělské produkty mají ještě více privilegií, protože existují speciální ochranná opatření pro rybolovné a zemědělské produkty, které jsou ještě silnější než e, ta běžná opatření. A zase mohou být použita, jakmile přijde dobře odůvodněná stížnost. Takže my máme nástroje na boj proti nekalým obchodním praktikám. Máme ochranná ustanovení pro férový dovoz. A tato ochrana ochranná opatření budou spuštěna i v případě, kdy nedochází k žádné nekalosti, ale, pou, ale v případě, kdy zkrátka dojde k navýšení objemu a snižování cen. Takže v takových případech máme e, opatření, která můžeme použít v případě, že evropští výrobci mají potíže. Dále, pokud jde o ty e, úmluvy, těch se dotkla celá řada řečníků a my neodměňujeme země, které už efektivně stoprocentně implementují tyto úmluvy. Eh, například všechny země eh, ILO eh, mají problémy na základě těchto konvencí. To se týká i mnoha členských států EU. Rozvojové země samozřejmě čelí těmto problémům mnohem více. Účelem tohoto instrumentu je tedy motivovat je, aby tyto problémy důkladně řešili. A GSP Plus má monitorovací pojistky, které nám to umožňují. Tolik tedy ke GSP Plus a Teď bych se chtěl tedy přesunout na e, jiný kontinent a e, říci něco k obdobnému aktu v přenesené pravomoci, e, který se také týká GSP a konkrétně Kení. Patrně víte, že v září tento výbor schválil akt přenesené pravomoci, eh, který udělil GSP celé řadě afrických zemí, eh, protože tyto země eh, vystupovaly z jiného preferenčního systému VA což se stalo těsně před vstupem v platnost GSP. V podstatě všechny tyto země, kromě Keni, učinili eh, příslušné kroky k tomu, aby mohly být reintegrovány do VAR. A Kenia byla jediná, která 1. října, která to do 1. října neudělala. To byla ta lhuta. To je tedy jaksi chybějící kousek skládanky. A já bych vám chtěl sdělit dobrou zprávu, že eh, Kenia nyní spolu s dalšími východoafrickými zeměmi zeměmi eh, podepsala eh, východoafrické EPA eh, e a proto má příležitost se vrátit do MAR. K tomu bude komisí brzy přijat akt přenesené pravomoci. Půjde o znovu začlenění Kení do MAR a vám to bude v patřičnou dobu sděleno. Všechny tyto země eh, mají eh, GSP a nyní budou mít eh, také režim MAR a proto vystoupí z režimu GSP, až budeme příští rok provádět aktualizaci zapojených zemí. Děkuji vám. Já myslím, že další debata na toto téma se bude konat někdy jindy. teď, teď o Keni ne, omlouvám se, ale máme velké spoždění a nemůžu tady otevírat diskuzi o Keni. Ale určitě se to na našem pořadu jednání brzy objeví. Děkuji vám za tuto debatu o GSP Plus pro Filipíny. Děkuji také za informace od komise a chtěl bych vám připomenout, že do 10. listopadu mohou poslanci navrhovat námitky a e, pokud pokud tedy nebude podána námitka e, v politickou frakci nebo 40 e, poslanci, bude ještě možnost vznést námitku na prosincové plenárce. Děkuji vám. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort, bevor wir... Dobře, budeme pokračovat. A než přistoupíme k bodu 15, tak eh, stručnou informaci k bodu 9. Eh, tam se jednalo o sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru a lhůta pro pozměňovací návrhy je 6. listopadu 18 hodin. Takže to jsem chtěla říci. A nyní máme ještě další tři body na našem pořadu jednání a já bych vás chtěl požádat, aby, co se týče toho konkrétního bodu, eh, to je dohoda se Singapurem, na to máme dostatek času a ta otázka ohledně toho, jestli máme mít smíšenou dohodu či ne, ohledně nástrojů, tak jsou to zásadní otázky. Takže prosím, eh, sejděte se všichni u tohoto bodu. Takže další bod je 15. Tady se jedná o přidružení mezi EU a, a Gruzí. Oli Ren je naším zpravodajem a dávám mu tím slovo. Thank you. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Možná si vzpomenete, že jsem přednášel eh, některé prvky této zprávy již před několika týdny. Nebudu tedy procházet podrobně věcnou stránku návrhu eh, dohody jako takové. Místo toho bych rád poděkoval kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy na návrh eh, stanoviska k dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií. Eh, pozměňovací návrhy, které byly předloženy, eh, jsou víceméně v souladu s linií z hlediska eh, dohody o přidružení s Moldavskem, tak jak jsme o něm hovořili na předchozích zasedání našeho výboru. Objevilo se několik pozměňovacích návrhů, které text zdokonalili a dodali mu na konkrétnosti s tím, že jiné návrhy byly spíše technické pobavy. Po povahy. S většinou souhlasím, některé z nich dokonce již rovnou vznikly jakožto kompromisní návrhy. Za tento přístup bych chtěl kolegům ještě jednou poděkovat. Některé z pozměňovacích návrhů, ať už návrhy pana Kaspary nebo pana Landsbergese zdůrazňují potřebu ratifikovat DCFTA včas bez e, zbytečných průtahů, Eh, z hlediska eh, hospodářských a obchodních opatření. Pan Landsbergis také předložil některé pozměňovací návrhy z hlediska toho, jak hospodářské reformy a aproximaci realizovat. To samozřejmě je velmi potřebné, protože reformy se často potýkají s obtížemi a právě proto je dobré eh, sledovat dobré příklady, které pomohou rozvinout tržní ekonomiku v Gruzii. Eh, na základě návrhu pana Zahradila, eh, konkrétně pozměňovací návrh 2, k přínosům patří samozřejmě vytváření nových pracovních míst, to bychom tam měli doplnit, stejně jako další návrh 4 zdůrazňuje význam DCFTA pro malé a střední podniky to je také velmi pozitivní a samozřejmě vytváří předvydatelnější investiční prostředí pro eh, malá střední podniky a podporu jejich investic. A pak další návrh pana Zahradila, i tento by měl být eh, zakomponován do závěrečného stanoviska. Některé návrhy si ještě žádají další diskusy ve světle politických aspektů, Zásadní otázkou zde například zní, jaké poselství tímto stanoviskem chceme vydat. Konkrétně pozměňovací návrhy předložené panem Šolcem a dalším kolegou, které jsou možná ještě trošku nejasné, ale vím, že někteří členové tohoto výboru na to budou mít trošku jiný pohled. A jeden takový příklad, návrh týkající se možné šokové terapie, to je návrh číslo 5, tak s tím bych nesouhlasil, protože tarifní ochrana je na nízké úrovni a vystavení se hospodářské soutěži tam již funguje. Citlivější výrobky e, e, samozřejmě si budou žádat další přechodné období a to tam bude. Tolik moje hodnocení pozměňovacích návrhů a v té závěrečné analýze bych rád ještě připomněl, že takovou hlavní otázkou, která tady zaznívá, je, jaký hospodářský model si Gruzie zvolí právě zde má Gruzie možnost zvolit si takový evropský model, který je založen na otevřenosti a sociálně tržní ekonomice. Děkuji, pane Rene. A nyní dávám slovo stínovému zpravodaji, panu Landsbergisovi. Thank you, chair. Uh... Děkuji vám. Já chci nejprve poděkovat panu zpravodaji ke zprávě. Tuto zprávu podporujeme, však bych poukázal vaši pozornost na situaci v Gruzii, která v současné době nastala. Je to situace velmi složitá. Um, došlo k určitým změnám za poslední dny a nevíme, zda tam se udrží vláda. Jenom chci ukázat, jak úzce nás monitorují. Ruská tisková agentura ohlásila, že největší skupina v Evropském parlamentu EPP nepodpoří ratifikaci DCFTA pro Gruzii. Nejenom, že to není pravda, ale je to přímá lež. A e, myslím si, že má jasný, hlubší důvody, protože pro hlubší analýze se ukazuje, že během zasedání a fetu e, zaznělo několik názorů a nesprávně interpretované poselství pak bylo zasláno našim kolegům v Ukrajině. A pak e, jsme dostávali otázky, zda se pozice EPP nějak posouvá. Uvědomte si, že naše jednání jsou úzce monitorována a jakékoliv průtahy jsou pak eh, takto využity ve východním regionu. Třeba se dají vykládat i tak, že budeme ustupovat v podpoře Gruzie. Měli jsme dobrý příklad, jak dokážeme být jednotní ve vztahu k Ukrajině. Ukažme podobnou jednotnost s Gruzí. Eh, děkuji. A nyní David Martin. Um, ano, omlouvám se kolega, který je stínovým zpravodajem, nemůže být tady na zasedání. Požádal mě, abych sdělil jeho názor. E, podporuje přístup Oliho Réna k této zprávě, ale zároveň si uvědomuje, že existuje dobrá příležitost pro další integraci Gruzie do evropských hodnot, do systému evropského obchodu a posílit e, právní stát v Gruzii, nabídnout hospodářské příležitosti pro gruzínské společnosti a pro jednotlivce v EU a obráceně eh, pro hospodářské subjekty z EU v Gruzii. Mělo by to být výhodné pro obě strany. Posílení hospodářské spolupráce založené na tržní ekonomice a respektování právního státu eh, je eh, velmi důležité. Kolega mi to už dále nespecifikovat, ale obecně jsme souhlasíme také s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Mr. President. Uh, I will be... Děkuji, já budu velmi stručný. Chtěl bych zajistit, eh, chtěl bych ujistit, eh, zda, že skupina EKR bude podporovat. Eh, uvědomujeme si, že je podstatné posílit vztahy EU-Gruzie a o tom by nemělo být pochyb. Chci také poděkovat panu zpravodaji za otevřenost a za dobrou práci, kterou odvedl. Také souhlasíme s jeho konečným verdiktem, s jeho kompromisními návrhy a také si vážíme faktu, že naše pozměňovací návrhy byly také vzaty v úvahu, ale jak správně uvedl, některé pozměňovací návrhy nejsou jednomyslně eh, vnímány jako pozitivní a eh, my také třeba konkrétně některé z nich nemůžeme podpořit. Třeba se to týká návrhu, které předložila skupina GUE. Eh, náš obecný postoj k tomu je ale nepochybně pozitivní. Děkuji. A nyní za GUE, pan Katu Galas. Děkuji vám. Odkaz na šokovou terapii se skutečně snaží odrazit obavy, které pociťujeme, kde to může jít, je, sloužit jako páka pro propagaci neoliberální agendy, která by, který by ne, uznával sociální rozměr ekonomiky, protože eh, si musíme uvědomit, že toto také záleží na tom, zda dojde k vývoji, který je založen na nových pracovních míst, který bude brát v úvahu sociální rozměr rozvoje. Právě proto vyjadřujeme také své obavy k pozměňovacím návrhům, tak jak jsme předložili s kolegou Helmutem Šolcem, také časový tlak je zásadní v tomto smyslu. Eh, musíme vyjádřit své stanovisko jakožto Evropský parlament a také eh, zde neproběhly konzultace s důležitými zainteresovanými subjekty v této zemi. Proto musíme eh, volat potom, aby Gerozie respektoval sociální aky Evropské unie. Nejde jenom o takový postup, kdyby Eh, bral v úvahu také sociální rozměr růstu. Děkuji. Nyní Janik Žado, ten tady není. Potom je na řadě další kolega. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl upozornit na návrh, a ne tedy na bod A. Tady se píše, zahrnuje jednu z nejambicioznějších obchodních dohod, kterou kdy Evropská unie vyjednala se třetí zemí. A toto ale není žádná obyčejná obchodní dohoda, pro které většinou jsme. Toto je jiný příklad politizace obchodu. Tady máme jasnou a velice přesnou politickou agendu. Spravodaj EPP, eh, e který vidím, že je začtený do poznámek, říká, že Evropská, Evropský parlament je jednotný, pokud jde o Ukrajinu. Jenomže to je úplně paralelní vesmír. Eh, ta jednotnost v Evropském parlamentu o Ukrajině neexistuje a na tomto se Evropský parlament taky neschodne. Toto je jasný příklad politizace obchodu, jaké by neměly nastávat a na to bychom si měli dávat velký pozor. Pak tu máme ještě další problém eh, a ten se týká rozšíření Evropské unie. Eh, my se domníváme, že tato ambiciozní dohoda o volném obchodu je, zadním, je zadní vyvrátky eh, pro rozšíření. Britská konzervativní strana šla do voleb v roce 2000 2009 s tím, že chtěla, aby se Gruzie stala členem Evropské unie. A já bych chtěl slyšet eh, od zpravodaje, Eh, dva konkrét, dvě konkrétní věci. Eh, chtěl bych eh, slyšet, že, toto, že tato obchodní dohoda není předstupněm rozšíření a za druhé bych chtěl slyšet, že nedojde k žádným úlevám vízových povinností mezi Evropskou unii a Gruzií. Že to, tam, že to nebude obsaženo v té obchodní dohodě a že, nebo, že ani on, ani jeho kolegové nebudou podobné vízové úlevy požadovat v budoucnosti. To jsou tedy mé dvě prozby a otázky na zpravodaje. E, ta situace je tady velmi znepokojivá. Toto vůbec není obyčejná dohoda o volném obchodu. Takový vůbec ten záměr není, aby to byla obyčejná dohoda o volném obchodu. A koordinátor EPP si myslím, že to řekl velice jasně. A pokud přijde do našeho výboru, eh, tak zvláště pokud, diskutuje, pokud se diskutuje o vašem textu, tak prosím aspoň předstírejte, že posloucháte poznámky ostatních kolegů. Eh, paní Lepen, prosím. En fait, on a le sentiment que les élections Máme tady takový pocit, že volby, které proběhly, nic nevyřešily situace zůstává skutečně mm, zmatenou. Evropa je odpojena od lidí a lidé jsou také odpojeni, nejsou v kontaktu s výsledky voleb. Vidíte to, mm, mm, já se dívám na vaše sídlo takto nejasně, ale vlastně vy si také neuvědomujete, co nám občané řekli během evropských voleb. Měli bychom ale vědět, co si občané myslí. Ehm, je zcela zjevné, že eh, tady, když se budeme snažit připravovat eh, vstup Gruzie co nejdříve, ale je zřejmé, že občané Evropy jsou proti takovým krokům. Vy zcela jistě dobře víte, že probíhá referendum, které má proběhnout v každé zemi Evropské unie a to tak referendum musí být uspořádáno eh, k jakémukoliv novému rozšíření a ta odpověď by byla ne. Vy neslyšíte hlas lidu, který říká, že rozšíření o Rumunsko a Bulharsko jako je něco, čeho občané Evropy litují, protože hm, hm, Samozřejmě nejde jenom o zájmy těchto zemí, ale přáli eh, si eh, hospodářskou soutěž, ale nikoli hospodářskou soutěž eh, nekalou. To si nikdo nepřál. Zároveň si představme Baku takový obrovský rezervoár nelegálních pracovních sil, které budou opět hm, utvrzovat tu nekalou soutěž, která již probíhá. Představme si že jak mohla žába vyhrát souboj s býkem, ale představme si, eh, právě ten malý eh, živočich eh, třeba nemusí být takto sdílen, my nemusíme být těmi, které zastupujeme. Mm, otočte svou pozornost k názorům občanům. Ti si uvědomují, že nelze, aby Evropská unie postupovala stejným způsobem, jak to činila za poslední léta to bude e, přinášet velké problémy pro celou Evropu. Děkuji. Děkuji, slovo má komise. E, kdo nám chce něco říct z komise? Dobré odpoledne. Jménem Lika Devin, který tu nemůže víci, mi do, do, který tu nemůže být, mi dovolte říci pár slov, vážení poslanci. E, několik objasnění. DCFTA už předběžně platí od 1. září a zatím přesně nevidíme účinek té šokové terapie právě proto, že Gruzie je poměrně liberální zemí, pokud jde o obchodní politiku a proto se vědomně rozhodla pro velmi ambiciozní dohodu o volném obchodu s Evropskou unii a usiluje o liberalizaci obchodu, čemuž po diskuzích samozřejmě rádi vyhovíme. A myslím si, že také není třeba se obávat uh, Eh, o, o re, dodržování sociálního aký. Naopak eh, právě za současné gruzínské vlády se klade mnohem větší důraz na sociální dimenze jednotlivých politik, což je také zohledněno v obsahu dohody. Eh, mohu také ujistit poslance, kteří se zmiňovali o vízech, že v obchodní části ani v dohodě o přidružení jako celé není žádná zmínka o liberalizací víz. To je oddělený proces, který nemá nic společného s obchodním aspektem e, této dohody a jejich konkrétních ustanovení. Mohu ujistit také poslance, že e, komise bude informovat tento výbor o e, implementaci. Jsme otevření jakýmkoliv otázkám nebo požadavkům na zpětnou vazbu a jsme neustále vám k dispozici. To je ode mě, myslím, všechno. Děkuji vám a nyní pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, a chtěl bych poděkovat kolegům za velice podnětné proslovy a postřehy a děkuji za tu širokou, ne jednomyslnou podporu eh, tohoto návrhu stanoviska, eh, které podporuje eh, gruzínskou volbu, eh, tedy že, že se Gruzie rozhodla pro evropský eh, ekonomicko-sociální model. Eh, zazněly tu otázky, které se týkaly povahy této dohody a jejího vztahu k rozšíření. Na to se ptal pan Dartmouth a paní Le Pen. Podle mého názoru na to už odpověděla velice přesvědčivě komise. Jenom bych k tomu chtěl dodat dvě věci. Za prvé, v dohodách tohoto typu e, nebývá nic obsaženo, co by mělo vést k členství v Evropské unii a proto bychom toto neměli směšovat s rozšiřováním Evropské unie. O tom je třeba diskutovat odděleně v rámci této politiky, která je politikou jinou. A e, za druhé, pokud jde o uvolňování vízového režimu, tak to opět je jiné téma, e, jiná problematika, e, o které bude-li to potřeba, se bude diskutovat odděleně. Konečně, jakožto bývalý komisař pro rozšíření a jakožto evropský občan bych chtěl říct, že když se podíváte na východní a střední Evropu, tedy v podstatě na země, které přistoupily v roce 2004 a 2007, tak tam vidíte, že šlo o velký úspěch, o úspěšnou mírovou a demokratickou transformaci tyto země eh, nedělají, nedělali problémy v, eh, v Evropě během dluhové krize. To byly spíše ty země staré Evropy, které měly potíže. Pokud jde o západní Balkán, tak tam politika rozšíření probíhá a působí a funguje eh, i tam jako stabilizující faktor. Vedle ke stabilizaci a nastolení míru v tomto regionu zmítaném válkami. A proto je důležité, abychom tam dodržovali svoje závazky. Je to mnohem lepší, když je nyní západní Balkán stabilní a orientován na Evropu. My budeme eh, pokračovat v politice stabilizace a mírotvornosti na te, v tomto regionu a musíme udržovat evropský kurz Srbska také, protože Eh, máme už jednu krizi na Ukrajině a nepotřebujeme druhou krizi na západním Balkáně nebo konkrétně v Srbsku. Takže nezapomínejme na úspěchy a výdobytky politiky rozšíření, přestože to je téma, které se netýká této dohody. Děkuji vám, tímto eh, uzavírám tuto debatu. Hlasovat se bude zítra. Dostáváme se k dalšímu bodu což je stanovisko na téma nové potraviny. K tomuto stanovisku bylo podáno 28 pozměňovacích návrhů. Já jsem se na ně všechny podíval a zjistil jsem, že z toho 31 je nepřípustných. Společně se spravodajkou a dalšími to ještě eh, přeskoumáme a eh, podle toho se rozhodneme. Každopádně nyní dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat všem členům výboru za eh, příspěvky do tohoto stanoviska a zejména děkuji stínovým zpravodajům za perfektní spolupráci. Výsledkem této spolupráce je široký konsensus a poměrně široká schoda, kterou si myslím, že všichni budou moci v zítřejším hlasování podpořit. Eh, shodli jsme se, jak jste se už zmínil, na tom, že eh, tedy na, na všech důležitých tématech a můžeme tedy být co nejefektivnější. Takovýto zacílený přístup je velice efektivní pro náš výbor a právě tak je užitečný pro hlavní příslušný výbor, který se zabývá celou řadou dalších témat. Takže eh, v podstatě tématem pro INTA je eh, zacházení s tradičními potravinami z třetích zemí. Toto uvádění na trh těchto potravin by mělo být značně rychlé oproti skutečně novým potravinám, tak, aby nedocházelo ke zvýšení byrokratické zátěže pro naše firmy. Zároveň by měla zůstat zachována bezpečnost spotřebitelů v Evropské unii. Tohoto principu se řídíme v našem kompromisu a můžu říci, že spolupráce se stínovými zpravodají velice zlepšila moje stanovisko. Chci zdůraznit tři body a mluvím rychle, protože máme málo času času Eh, zvýšili jsme celkovou bezpečnost procesu eh, tím, že eh, zapojujeme nezávislé vědecké pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, které jsou tady ústředním principem. Vylepšujeme také definici tradičních potravin, tak abychom zajistili, že tato, že, ten, že tato zrychlená procedura se nebude dát zneužít. Dále posilujeme demokratický dohled nad tímto procesem tím, že v podstatě dáváme Evropskému parlamentu možnost vetovat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 jakýkoliv dodatek na seznam nových potravin Evropské unie a také žádáme komisi, aby nám podávala zprávy o implementaci těchto nových pravidel. Dále zvyšujeme transparentnost návrhu tím, že zavádíme požadavek na zveřejňování informací, který tam původně chyběl. Kromě těchto šesti kompromisů, které se striktně týkají kompetencí výboru INTA, podporuji některé pozměňovací návrhy od jednotlivých poslanců, které se týkají obecnější vážnějších problémů, jako je označování potravin. Já bych chtěla poděkovat Marie a Josemu za jejich pozměňovací návrhy. Já jsem už zveřejnila své pozice na hlasovacím seznamu a jsem ráda poskytnu dodatečné informace před zítřejším hlasováním. Děkuji. Chtějí eh, stínový zpravodajové promluvit pan Fizas. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že jsme eh, s paní zpravodajkou měli opravdu eh, dobrou spolupráci. Chtěl bych jí poděkovat. Došlo se k několika kompromisů, eh, které zcela uspokojí naši politickou skupinu a máte pravdu i zpravodajka a to, že existuje několik pozměňovacích návrhů, které mohou být rozumné ale my si myslíme, že se týkají eh, podstaty a možná by měly spadat eh, pod práci eh, jiného výboru, například výboru Envy, protože to tak úplně už se nesouvisí s naším výborem. Takže my si myslíme, že bychom měli tyto pozměňovací návrhy odmítnout, ale aniž bychom samozřejmě posuzovali obsah těch návrhů, které mohou být docela jistě Eh, rozumné, jako například ty geneticky modifikované potraviny a tak dále, ale to je něco, co by se mělo prostudovat v jiném kontextu, eh, na půdě jiného výboru a ne eh, v našem výboru INTA. Proto opakuji, my s těmi kompromisy souhlasíme a budeme hlasovat pro všechny tyto kompromisy. Dankeschön. Děkuji vám, Emo. And, um, colleagues, let me first... Děkuji, pane předsedo. Kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za e, její práci. E, já jsem sice se neúčastnila schůze stínových zpravodajů, ale dos, donesly se ke mně informace. Chtěla bych e, jasně říci, že se stavím proti, spole, proti rozšířeným kompetencím EFSA. Podle mého názoru by to zvýšilo zátěž spíše, než aby to otevřelo trh, tak to přidá další vrstvu překážek a bariér do celého procesu. A také si myslím, že by to podkopalo eh, pozici eh, EFSA, protože se tady vrátí do hry politika. Politici v Evropském parlamentu budou moci blokovat něco, co EFSA technicky a vědecky schválila. Je důležité, abychom v parlamentu vykonávali dohled, zejména nad aktiv přenesené pravomoci, ale pouze nad politickými tématy a ne nad záležitostmi, které jsou čistě technické a vědecké. Takže bohužel eh, moje politická skupina nepodpoří zítra eh, vaši zprávu, ale není to proto, že bychom byli proti otevírání trhu a uvádění nových produktů, je to čistě proto, že si myslíme, že to přidává další bariéru. Děkuji paní Zarnes, tady není, takže Marike. Děkuji. Moje kolegyně tady nemohla dnes přijít, takže já tu nastíním její myšlenky, nicméně nejsem expert na toto téma. Maria bych chtěla poděkovat zpravodajce a domnívá se, že e, kompromis vylepšuje návrh komise z několika hledisek. Za prvé e, je tu jasně stanovená hranice mezi novými potravinami vzniklými chemickými postupy a e, tradičními potravinami z třetích zemí, které mají dlouhou historii bezpečného užívání. Tyto potraviny budou mít jednodušší cestu na trh prostřednictvím zrychleného postupu. Dále zlepšuje se transparentnost a množství informací k dispozici spotřebitelům. Ty by měly být zveřejněny právě tak jako Evropský seznam nových potravin, kde se zase bude rozlišovat mezi tradičními potravinami z třetích zemí a jinými typy tzv. nových potravin. Všechny tyto produkty musí být patřičně označeny a musí být uvedeno jejich složení a země původu. Dále je potřeba specifikovat eh, hodnocení EFSA. Eh, e a za čtvrté, Princip předběžné opatrnosti by měl platit v potravinové politice a celkově kompromis nachází dostatečnou e, rovnováhu mezi podporou inovací a ochranou e, veřejného zdraví. E, musíme nicméně stále být ve střehu a monitorovat udělování povolení ke vstupu na trh. Dále Eh, poslední připomínka k pozměňovacím návrhům, které byly shledány nepřípustnými, protože nespadají do kompetence INTA. Tak ty se týkají zásadních problémů, jako, jsou, jako je klonování, nanotechnologie a další, takže v plénu je moje kolegyně podpoří. Děkuji, paní Mine. Chtěla bych poděkovat eh, Jude Curtin Darling za eh, její eh, práci. Jsme spokojeni s výsledky a souhlasíme s dosti. Litujeme toho, že některé naše pozměňovací návrhy byly shledány nepřípustnými kvůli přísnému výkladu toho, co spadá nebo nespadá do kompetence INTA. Nesouhlasíme například s názorem, že klonované maso nespadá do mezinárodního obchodu těm dalším pozměňovacím návrhům eh, bych chtěla říci něco k návrhu 38 a 66. Přestože víme, že příliš mnoho papírování a byrokracie je zátěží, myslíme si, že nové potraviny stojí za tu návahu. Lidé neznají nové potraviny a měli by mít možnost sehnat si všechny informace týkající se nutriční hodnoty země původu, složení a tak dále. Toho se týká pozměňovací návrh 38. Pozměňovací návrh 66 zajišťuje, aby nové potraviny byly schváleny pouze v případě, kdy neubližují zvířatům a životnímu prostředí. Děkuji. Pan Bové. Oui, monsieur le président. Euh, ano, děkuji vám, pane předsedo. Na počátku projednávání tohoto tématu jste zmínil, že některé pozměňovací návrhy byly zamítnuty, konkrétně ty, které my jsme předložili. A e, musím říct, že byli takzvaně e, zamítnutí z toho, že nespadají do pravomocí našeho výboru, ale nechci tady zavádět polemiku s předsedou výboru, ale uvědomme si, jsme výbor, který se věnuje obchodu. A tady hovoříme o nových produktech, e, které, nových potravinách, které v mnoha případech již jsou obsaženy eh, v řadě eh, potravin, třeba konkrétně nanočástice, které se dostávají do našich potravin. A uvědomme si, že třeba nanočástice už uplatňují Tajván, Jižní Korea, Spojené státy, Čína, Japonsko. A tyto, eh, co pak tyto země nemají již obchodní styky s námi, ale mají. A uvědomme si EFSA, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Mm, uznává, že zatím neumí analyzovat dopady nanočástic ani na životní prostředí, ani na potraviny. A e, právě vyšla zpráva, to je z letošního roku z července, e, z e, CNRS ve Francii, to jsou Um, orgány také financovány částečně Evropskou unii, kde došli k závěru, že opravdu nejsou známy konsekvence těchto částic. Proto nepovažuji za normální, když výbor pro mezinárodní obchod může v takové chvíli hlasovat o článku, eh, kde bychom eh, třeba za kdybychom mohli zakázat eh, nanočástice eh, od vstupu do našich potravin, protože neznáme jejich dopady. Eh, to bude naprostý skandál, který nás čeká. Vůbec historie nanočástic, to bude opravdu skandál v současné době se ptám, zda tento parlament je schopen přijmout na svá bedra odpovědnost, která mu náleží. Eh, a to ve stanovisku, které by zakazovalo zavádění těchto částic. Bohužel to nebylo možné, protože články, které to navrhovaly, nebyly eh, přijaty ze strany výboru. Ja, in der Tat. Und, uh... Já jsem eh, dosti striktní, protože máme spory s některými výbory když se e, jiné výbory vměšují do e, pravomocí našeho výboru. Takže i když já e, jsem, mám za to, že některé ty vaše pozměňovací návrhy jsou, co se týče obsahu správné, tak se musíme podívat, co spadá do naší kompetence a co ne. Vy jste už starý vlk a vy víte, že i v jiných výborech jste předložil návrhy, takže víte, že tady Eh, takže víte, že tady se o ty pozměňovací návrhy nepřijde. Paní Beginy. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám, eh, paní zpravodajko, za odvedenou práci. Nové potraviny jsou ty potraviny, které nemají žádnou historii za sebou, co se spotřeby. Je to zajímavý trh pro malé a střední podniky, ale myslíme si, že by se to mělo velmi obezřetně regulovat, abychom zaručili bezpečí našich eh, spotřebitelů. Prostřednictvím našich eh, návrhů jsme se snažili poskytnout no pravidla pro třetí země, ty země, které nespadají pod ty kontroly, které máme v Evropě. My jsme požádali, aby byl vytvořen seznam, kde budou všechny tyto výrobky, aby tento seznam byl zveřejněn a aby se mohl eh, konzultovat aby ho mohli konzultovat všichni občané. A co se týče chyb, tak by bylo důležité, aby se mohly tyto potraviny blokovat. Chceme mít právní rámec, který by byl více zaměřený na malé a střední podniky, tak abychom zaručili jejich eh, vývoj v regulovaném prostředí, ale vždy zaručit eh, zdraví a bezpečnost pro občany. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za to, že zohlednila naše připomínky a že jsou eh, v těch kompromisních návrzích. Děkuji. Komise? monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych navázal na některé aspekty, které zde zazněly z úst vašich kolegů, konkrétně eh, definice, seznam eh, potravin, které jsou eh, zahrnuty do rozsahu působnosti tohoto nařízení. Ehm, my jsme eh, připravili takový seznam a eh, potravin, ale nechtěli jsme ji eh, mít vyčerpávající, spíše orientační, aby mohl zahrnout širší počet takových potravin a samozřejmě se uvažuje o tom, že by se tam zavedl definitivní seznam s definicemi všech potravin tímto novým způsobem. Je to návrh, který můžeme přijmout pár slov ke klonovaným zvířatům. Víte, že to bylo součástí paralelně podaného návrhu k novým potravinám, protože komise si přála eh, reagovat na debatu o nových potravinách s tím, že diskuse o klonovaných živočiších eh, bude politicky nesmírně složitá a celá jistě velmi dlouhodobá každém případě však eh, chápeme, že eh, jsou propojení mezi původním nařízením o nových potravinách s tím, že tyto nové potraviny by měly být hodnoceny orgánem EFSA a budoucím nařízením o klonování, které doporučuje zakázat konzumaci masa, které pochází z klonovaných zvířat. Tady rozumíme tomu, že v současné době na to není jasné stanovisko, ale my jsme eh, víceméně proto, aby toto bylo dokončeno s tím, že by eh, také eh, maso sklonovaných zvířat bylo vnímáno jako nová potravina. A ještě nanočástice, pár slov. v jiném právním předpisu, to se týkalo označování eh, potravinářských výrobků, jsme zavedli, máme tedy definici nanočastic, která je už zastarala a navrhujeme její změnu. A to formou aktu v přenesené pravomoci, také jsme to navrhli, ale parlament to, předchozí parlament to zamítl formou přenesené pravomoci, protože jsme navrhovali také vyloučit z toho starší přídatné látky aditiva, která již byla schválena mnoho let a která mohou obsahovat nanočástice v důsledku způsobu, jakým jsou vyráběny. Proto jsme připravili nový akt v přenesené pravomoci s zapracováním původního návrhu Evropského parlamentu, který první akt v přenesené pravomoci zamítl, ale to je něco, co připravujeme, co se dá očekávat v následujících týdnech. Ale důvod, proč si přejeme definici nanočástic v jednom textu, proč nepřejeme si totiž, aby definice nanočástic byly ve dvou různých textech, které by pocházely E, různými procedurami a k nímž by se vyjadřovali různí experti, abychom nedošli k rozdílným definicím. A právě z tohoto důvodu a jenom z tohoto důvodu jsme navrhli e, křížový odkaz na definici, která je v textu o označování potravin. Samozřejmě probíhají velmi zásadní diskuse o prahových hodnotách, o konkrétně distribuci, zda 50%, 1%, nebo co by mělo být tou prahovou hodnotou. Všichni s výjimkou představitelů průmyslu ale rozhodně to lze říct o komisi a části parlamentu, že nejnižší práh možný by měl být přijatelný a to by mělo být méně než 10 Problém eh, z hlediska současných diagnostických metod však spočívá v tom, že Eh, některé tyto částice eh, jsou již ve složení výrobku a právě z tohoto důvodu jsme navrhli takový prvek, který by eh, my navrhujeme 50%, ale představme si, že to se bude dále ještě rozvíjet a třeba, jakmile budou k dispozici přes ní. Ano, je to vážně míněno. Ehm, ano, zcela vážně, pane Bove, protože nemůžeme kontrolovat ehm, veškerý dovoz třetích zemí. Nemůžete všechno zakázat, když nevíte, kolik toho tam je. Ani vůbec nevíte, zda ty látky tam jsou. Nevidíte ani, zda tam jsou a kolik jich je, to už vůbec ne. Ehm, takže to nemůžeme takto plošně zakázat. Navrhujeme tedy úpravu podle toho, jak se rozvíjí vědecké a technické metody, zcela jistě budou k dispozici přesnější diagnostické a měřící metody a ty nám pomohou. My jsme také uvažovali o tom, eh, že je důležité chránit samozřejmě životní prostředí. A z tohoto pohledu existují specifické právní předpisy, které nebylo úplně vhodné zakomponovat do textu o nových potravinách formou eh, dalších eh, ustanovení, protože to by byla právní repetice. A duplicita, tedy Eh, je logické, že všechny tyto aspekty budou platit pro nové potraviny. Samozřejmě princip předběžné obezřetnosti je zakomponován do tzv. general food law, obecné právní úpravy o potravinách a zcela jistě není nutné tedy je opakovat tady na tomto místě. A poslední pár slov ke zprávě. Vy navrhujete, aby komise připravila pět let od vstupu v platnost toto nařízení zprávu vy víte, že jsme navrhli dokonce dva roky přechodné období, po té, co to přijme eh, Rada parlament, aby se mohli tomu přizpůsobit třetí země a podniky. Proto to bude pouze po třech letech aplikace eh, tohoto nařízení mm, by se měl tedy parlament vyjadřovat. My si myslíme, že ta lhuta je trošinku krátká. Pokud si to představíte, my bychom raději viděli, zprávu po delší době, ne tedy po pěti letech, ale e, o pár let později. Celá jistě komise souhlasí principiálně s tím, že bude sestavovat zprávu tolik, tedy pár slov k tomu, co jsem chtěl doplnit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Předtím. Nyní stínová zpravodajka. Uh, Děkuji vám za všechny připomínky. E, jak vidím, máme tu široký konsenzus, přestože se nám nepodařilo oslovit každého, ale snažili jsme se ze všech sil. Ještě k tomu poslednímu bodu e, podávání zpráv. Tak e, kompromisní návrh hovoří o pěti letech ode dne žádosti, takže my bychom měli zohlednit obavy komise, pokud jde o podávání zpráv. Já jsem vyslechla všechny a vidím, že velká většina podpoří zítra mou zprávu a děkuji vám za spolupráci. Děkuji, ono je to vždycky tak, že není možné uspokojit všechny, přesto děkuji za ten pokus uspokojit alespoň co nejvíce poslanců. Přesouváme se k bodu 17 což je eh, dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem. Eh, tady eh, to bude probíhat ve dvou částech. Ta první se bude týkat zboží a služeb to už bylo uzavřeno 20. září 2013 a potom v podstatě dodatečně byla vyjednána část týkající se eh, investic. To bylo eh, uzavřeno 16. října a dáno k dispozici členům tohoto výboru. Tady tedy to je téma, o kterém už jsme diskutovali, o tom, jak budeme dále postupovat a e, dále e, komise 30. října rozhodla o tom, že tento případ předá e, Evropskému soudnímu dvoru, aby objasnil, do jaké míry je tato dohoda dohodou smíšenou a do jaké míry tady platí pouze článek 208, 207 Lisabonské smlouvy. E, to jsou dvě velice e, politicky citlivé e, záležitosti a proto mám radost, že tady můžu po přivítat pana Šlegemilcha a okamžitě mu dám slovo a ještě předtím, ale nejprve našemu stálemu zpravodaji Davidu Martinovi. Thank you. Unexpected, but, uh... <laughs> Děkuji, očekával jsem to. Mám radost. Eh, takže máme první monitorovací skupinu pro Singapur FTA. V tomto parlamentu již měli samozřejmě takové skupiny i předchozí mandátu, kde se monitoroval pokrok a v každém případě to je od doby, kdy první dohoda byla uzavřena. My děkujeme hlavním vyjednavači. Máme tedy jenom pár otázek, které eh, ještě nějak zůstávají z předchozího jednání dnes odpoledne. Jedna věc, já jsem zapomněl položit tuto otázku dříve, a to se týká pojistek eh, z hlediska dohody FTA se Singapurem. Slyšíme takové zvěsti o tom, že komise by chtěla horizontální takové pojišťovací ustanovení, které by se týkalo všech budoucích FTA Druhá otázka je, kterou jsem položil v monitorovací skupině. Chtěl bych, aby byla zodpovězena i na tomto fóru, tedy ob- kapitola obchodu a trvalou držitelném rozvoji. To je něco, co zdůrazňuje nedostatečně rozvinutou občanskou společnost v Singapuru. Eh, především si myslím, že tady bude sporodní eh, skupina eh, mít těžkou práci Zároveň bych rád ještě jednu věc, aby zazněla do záznamu, ačkoliv to není odpovědností ehm, hlavního vědnavače. V Singapuru proběhl určitý politický vývoj, konkrétně například se znovu uplatnil trest smrti, byť na ně bylo, morat, bylo uvaleno moratorium a pak byla zavedena opatření potírající homosexualitu. Zajímalo by mě, zda e, třeba je něco v tomto smyslu ošetřeno v dohodě se Singapurem. Děkuji děkuji. Já si myslím, že je to správně nastaveno. Máme v a minus eh, ochranu investic, to už je dokončeno z roku 2013. Skutečnost, že nám to trvalo tak dlouho, než se dohoda finalizovala, souvisí přesně s tím, co zde zmiňujete. Je to politicky senzitivní téma, stále citlivější právě v současné době a to neplatí jenom pro náš parlament, ale také pro naše kolegy v Singapuru, protože ti se snažili také velmi důkladně zajistit, aby šlo o Ehm, moderní a pozitivní výsledek i pro investice a oproti našim očekáváním nakonec se ukazuje výsledek jako užitečný, ale trvalo to mnohem déle, než jsme čekali. Ehm, dnes si myslím, že nedořešené otázky byly již eh, vyřešeny a mohu říci, že za komisi alespoň si myslíme, že výsledkem eh, je výsledek, který jsme očekávali protože se nám podařilo zakomponovat prakticky všechny, ačkoliv ne úplně všechny inovace a zlepšení, aspoň tak je vnímáme, jak se nám to podařilo v dohodě s Kanadou a je to zásadní kroku předu v současné právní situaci, kdy Některé státy mají své dohody, kde eh, se jim nedaří plnit hlavní standardy nebo splnit očekávání. Já si dovolím jenom několik stručných poznámek. Máme zde jasné potvrzení práva regulovat strany pro veřejný účel, máme lepší definici Eh, věcných pravidel a nehovoříme jenom o eh, rovném zacházení s investory, ale také musí být jasné, co to rovné zacházení znamená. To tež platí o nepřímém vyvlastnění a toto nepřímé vyvlastnění nesmí eh, být provedeno formou změny obecného zákona, ale musí se týkat samozřejmě také konkrétní podstaty daného nemovitého majetku. A máme také jasná procesní pravidla, žádné paralelní nároky, eh, nelze eh, pouze eh, vytvořit takovou tu skořápkovou společnost Shell Company a pak využívat dohod. Máme také kodex pro arbitráže a máme také možnost ještě dalších arbitráží. V každém případě chci říct, že všechny tyto změny jsme zakomponovali, vzali v úvahu. Nebylo to vždycky snadné přesvědčit naše partnery, že se má eh, změnit název investiční dohody, že máme lepší pravidla pro budoucí vztahy. To je ode mě asi všechno, protože eh, po věcné stránce to asi stačí jenom jednu poznámku k postupu jednání je zřejmé, že dos, snaha dosáhnout jasnější eh, vyjádření formou stanoviska soudu zcela jistě odloží ratifikaci rozhodně té části, o kterou usilujeme, protože budeme muset čekat na výrok soudu, ale pak samozřejmě komise bude muset rozhodnout definitivně. My jsme zatím udělali to, že jsme Vzhledem k tomu, že proběhly frustrující mini debaty o tomto tématu v řadě oblastí doprava, IPR a investice. Doufejme, že do budoucna budeme mít jasnější situaci a také předvydatelnější situaci. Máme tedy celou dohodu oproti tomu, co jste mohli slyšet někde v kolárech. My nemyslíme si, že spojení oddělení investic od zbytku dohody by bylo možné. Nejde totiž jenom o investice, o nich se dlouhodobě diskutovalo. Diskutovalo se i o dalších aspektech, i dříve například v loňském roce. Já myslím, že to je asi všechno, ale velice rád bych také reagoval na Davidova slova k těm pojistkám horizontálně. My jsme o tom diskutovali už delší dobu a musím zatím ověřit, jak ta situace vypadá. Zda bychom se měli hospodářsky zaměřovat na ty pojistky, zda by se to mělo vždycky stanovat u každé dohody zvlášť, nebo jako to bylo u Koreje a podobně. Zatím to není jasné, zatím se o tom ještě diskutuje, jak tedy postupovat interně, v tom nemáme ještě definitivní názor, budeme diskutovat o tom, zda by takový horizontální postup byl užitečný nebo ne, o tom vás budeme informovat a pak o kapitole k udržitelnému rozvoji. Máte eh, pravdu v tom, když říkáte, že nemůžeme eh, zavadit preskripce, nemůžeme bude záležet na tom, jak si stanovíme vlastní domácí poradenské skupiny. To nemůžeme nařizovat jinému státu, to by bylo zasahování do vnitřních záležitostí takového státu, ale to, jak to funguje v souvislosti se Singapurem, se ukazuje jako důvěryhodné a užitečné. Proto se můžeme alespoň vyjádřit, tak abychom měli aspoň částečně názory jasné, kap- kapitola o trvale udržitelném rozvoji, korporativní přístup a podobně. E, to je také něco, co vychází z toho, zda ten proces je důvěryhodný, kdo se toho procesu účastní. Nechceme e, pouze e, věci ukazovat na povrchu jako pozitivní. A pak ještě jedna věc, která není tématem dnešního jednání. Zcela jistě se budeme muset vyjádřit k dohodě o partnerství a spolupráci ale také se diskutuje o daňové transparentnosti, tam jsme také zaznamenali výhody, zlepšení. Nebudu tedy hovořit k té druhé dohodě, ale zatím mohu říci obecně, že ta debata je pozitivní a můžeme přejít k ratifikaci. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, stínový zpravodaj Kelly, tady není. Kamales taky ne. Emo? Yes, thank you. Um, I would like to... Děkuji vám. Já bych eh, se chtěla konkrétně zmínit o tom rozsudku soudního dvora, o který požádala komise. Eh, říkal jste, že na investiční balíček se vyplatí čekat, ale jak dlouho musíme čekat, než se něco stane? A mohl byste objasnit, o jaký text přesně půjde Eh, prošel už nějakým práv, nějakou právní kontrolou, je už k dispozici jeho úplně finální verze a jaký dopad to bude mít na další dohody o volném obchodu, zejména mám na mysli SITA, pokud jde o proceduru. Nebo pozdržujete pouze eh, Singapur už asi 12 nebo 18 měsíců a tady budeme muset čekat na rozhodnutí soudního dvora. Děkuji, Maritě. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat konkrétně na eh, ISDS. Tady to připomíná dohodu s Kanadou, nicméně jsou tu určité rozdíly. Mohl byste objasnit, jaké rozdíly to jsou a proč tam jsou? A dále, eh, pokud jde o to navrhované rozhodnutí soudního dvora, eh, tak očekává se, že dojde k nějakému, nějakému rozdělení v ratifikačním procesu a jak se k tomu komise postaví. Jestliže některé části musí musí ratifikovat parlamenty členských států a jiné části Evropský parlament, co z toho vlastně e, poplyne a jak to změní e, váš dosavadní plán e, protože máme tu če- spoždění při čekání na rozsudek a tak dále. Jaký dopad to bude mít na časový harmonogram a na dobu konečné ratifikace? Paní Mine? Děkuji, pane předsedo. Nás velmi znepokojuje tato dohoda o volném obchodu, protože to možná bude první dohoda, která zavádí ISDS v Evropské unii. ISDS je pod drobnohledem veřejnosti a nemusím vám připomínat těch 150 tisíc příspěvků do veřejné konzultace o ISDS. I pan Juncker říkal, cituji, já nejsem příliš pro eh, takzvané soukromé soudy nebo arbitrážní orgány, které které e, občas činí rozhodnutí, ale nemusí tato rozhodnutí odůvodňovat. Cecilia Malmström řekla, že uvažuje o vyřazení ISDS z dohody TTIP, tak proč se toho držet v této dohodě o volném obchodu? Dále mě velmi znepokojila informace, že komisař de Hucht požádal Evropský soudní dvůr o výklad Lisabonské smlouvy e, ohledně toho, zda národní parlamenty mají vliv na tyto dohody o volném obchodu. E, jistě víte, že velká většina většina národních parlamentů eh, napsala dopisy, eh, které požadují eh, smíšený způsob schvalování v případě SITA a TTIP. Pokud komisařka Malmstremová bude pokračovat v tomto konfliktním, bude pokračovat v tomto konfliktním přístupu, anebo vyslyší národní parlamenty a upustí od svého požadavku? Nyní pan Dartmouth. Dobře. Já bych eh, chtěla eh, pohovořit o této klauzuli. Já si myslím, že tady to je eh, ta příležitost, kdybychom mohli citovat případ, kdy dojde k ušlému zisku. Singapur bude. Singapur je malá země, ale je to třetí nejbohatší země přímo na hlavu. Není to žádná chudá a nestabilní země a tato klauzule není eh, tak užitečná pro zaručení investic EU, protože se nám to může také vymstít, když eh, nějaký singapurský investor eh, dojde k názoru, že jeho zájmy byly poškozeny. Singapur je druhým Eh, investorem v Ázii, druhým nejvýznamnějším, takže já mám určité pochyby ohledně zavedení této klauzule i SDS, protože tady existuje riziko, že by se mohlo takto použít. Já myslím, že dáváme příliš velkou moc soukromým investorům tady a i v ostatních eh, dohodách, protože běžný občan se nemůže obrátit na nadnárodní eh, soud, aby uplatnil svoje práva. Proč by to tedy mohla udělat nadnárodní firma?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 Děkuji. Já bych nejprve chtěla říct, že nejsem vůbec přesvědčená o tom, že ISDS je nejlepší způsob, jak zajišťovat nároky investorů. Domnívám se, že je tady větší problém, který se týká dohody se Singapurem. A sice, jestliže Singapur má vytvořit šablonu pro dohody s dalšími členy ASEANu, tak rovnováha mezi a rovnováhu mezi EU a zeměmi ASEAN, tak proč neustále hovoříme pouze o právech investorů a ochraně investorů a nehovoříme také o odpovědnostech investorů? Zejména, když se podíváme na to, že, že, že budou na řadě ostatní další země, tak tady nám uniká příležitost vytvořit nějakou vazbu na eh, mnohonárodnostní, mnohonárodní pokyny eh, OECD, které jsou dobrovolné, nezávazné, to by byl ten nejslabší možný odkaz, nicméně by to byl krok správným směrem. A eh, konečně, domnívá se komise, eh, jak někteří začínají říkat, že eh, někteří z těch, některé z těch dodatků eh, do dohody se Singapurem se týkají legitimních očekávání na férové a rovné zacházení v případech, jako je vyvlastnění. Vytváří to tady díru v zákonech a pokud ne, jak to že ne? Děkuji, pane předsedající Já bych chtěl eh, navázat. Vy jste se zeptal, jak to potom eh, bude vypadat, ten postup, jak se bude postupovat další, eh, ta perspektiva dalšího půl roku a rozsudek v Lucembursku. Tady vyvstává tedy otázka, jaká jistota tedy je dána těmto kruhům ty kruhy, které jsou součástí těch obchodních eh, dohod, protože oni, ti zástupci Singapuru, řekli, že to nepotřebují a že oddělí finanční služby a vyjednalo se o té dohodě z roku 2013, takže můžeme o tom uh, diskutovat, jestli to tomu odpovídá, ale ta otázka zůstává nezodpovězená. Proč komise vidí eh, nemožnost navázání těchto dvou kapitol. A druhá otázka, eh, Judy už na to poukázala, souvisí to s regionálními dohodami. Takže tato doba, která eh, bude plynout po tom rozsudku v Lucemburku, bude tato doba využita pro dohody s jinými azijskými zeměmi, aby se tam zapracovaly tyto kapitoly. A potom e, ta e, dohoda v rámci VTO, my tady hovoříme o, multilater, o multilaterálním a bilaterálním obchodu. Já bych chtěl vědět, jestli e, určité, určité zkušenosti, které máme při provádění těchto dohod o volném obchodu, tak jestli v budoucnosti v případě států ASEAN jestli se nebude tedy eh, postupovat eh, s polovičními silami. Já si myslím, že, ta, eh, že je to velmi komplikované a to musí být náš výchozí bod. A ty texty, které jsou nyní k dispozici, tak tam to není pokryto. Pan Ziko? Děkuji, pane předsedo. Co se týče závěru kapitoly ohledně investic v této dohodě, tedy této obchodní výměny, já si myslím, že bychom měli eh, přijít s určitými právními hledisky. Není to tak politická věc. Ustanovení ISDS jsou obsaženy v mnoha obchodních dohodách a mnoho zemí je využili. Hovoří se tam o nedostatku transparentnosti, o nepotřebných eh, doložkách v moderních eh, právních systémech. Já si ale myslím, že by bylo dobré, abychom prohloubili tuto tématiku a chtěl bych poskytnout několik čísel. Eh, co se týče vyřešení kontroverze prostřednictvím právních institucí ISS, je to 561 561 případů a pouze 85 případů bylo vyřešeno eh, pro eh, dobro investora. Pouze 15 těchto eh, sporů prohrály státy. A tato čísla, která se tady objevují, tak by měla být specifikovaná. Z těch 85 kontroverzních případů 20 20 investorů, 65% je od investorů, kteří Eh, šli eh, k soudu vzali k soudu latinskoamerické státy a bývalo Sovětského svazu. Takže když porovnáme země EU, tak tam je pouze 11 případů, kdy investor vyhrál nad státem byli tam Evropané, kteří nikdy eh, neprohráli ve sporech, jako například eh, Francie, eh, Spojené království, Německo. Jsou to země, které mají konsolidovanou dobrou státní zprávu. Takže já si myslím, že bych mohl přispět. Ne, nechci polemizovat, ale chtěl bych pochopit a chtěl bych říci, že je potřeba více se soustředit na technické záležitosti, netolik na politické. Pan Kaspary. Eh, děkuji. Několik eh, předřečníků se k tomu vyjádřilo, že bychom to měli rozdělit. Já si myslím, že bychom měli mít vyjednávací mandát, protože v historii jsme eh, dospěli ke společné dohodě s azijskými zeměmi a v celém eh, regionu jsou země, kde nutně potřebujeme mít dohodu, kde se budou chránit investice a já bych byl tedy vděčný, kdyby komise využila tuto příležitost aby jim příštích týdnů eh, dala mandát a stanovila, jakým způsobem to vypadá s ochranou investic v Singapuru, jak je to ošetřeno a jak eh, daleko eh, postoupila Evropská komise v, tomto, v této dohodě Singapuru, tak jak jsme o to žádali v naší zprávě. A bylo by určitě užitečné, Eh, mít toto, abychom se mohli rozhodli o té, rozhodnout o té dohodě. Takže chtěl bych také srdečně eh, poblahopřát eh, Evropské komisi a mnoho štěstí u Evropského účetního dvora, pokud je o tuto dohodu se Singapurem, ale udělejte to prosím co nejrychleji, musíme to vyjasnit. Je to věc, která je důležitá pro mnoho lidí zde v parlamentu a musíme udělat mnohé aby u Evropského soudního eh, dvora dostali dokumenty co nejdříve, aby eh, bylo na to dostatek času. Eh, děkuji vám. Jedná se tedy o důležitou otázku také pro budoucí obchodní smlouvy. Já jsem ale nenabil dojmu, že by Evropská komise by chtěla něco odebrat národní parlamentu. Já mám spíše opačný dojem a to, že národní eh, parlamenty, národní vlády spíše něco chtějí vzít eh, Evropské unii. Eh, takže podle toho článku 207. Takže já si myslím, že je potřeba několik věcí vyjasnit. Takže když my jsme zjistili a stanovili, že musíme co Eh, nejrychleji eh, dostat text komise, kde, se, kde je otázka na Evropský soudní dvůr a kdy bude tento dokument na stole. Takže prosím. Děkuji. Já se pokusím odpovědět eh, alespoň na některé ty, ty otázky, které padly a samozřejmě to jsou otázky, které bude muset řešit také nová komise. E, co to znamená pro ratifikaci řady dohod? Já vám odpověď dát nemohu. Jedinou odpověď, kterou mohu nabídnout třeba konkrétně Kanada není na, našich, na našem Prahu, protože zcela jistě tam čeká ještě spousta právních e, kroků, překladu a podobně. A pokud Eh, říkáte, že to trvá až 18 měsíců, tak ten časový rozdíl není tak zásadní, ale nechci z toho nic dovozovat. Celá jistě nová komise si bude muset důkladně projít, jak eh, tedy postupovat eh, s tímto tématem. Text mimochodem je k dispozici na webové stránce a byl také zaslán výboru pro dokončení právní úpravy jsou víceméně dokončeny s výjimkou této kapitoly. Tak samozřejmě to je argument pro to, abychom s tím pohnuli trošku kupředu, ale diskuse se Singapuřany stále pokračují, především o těch právních aspektech. To je fakt, který bychom si měli uvědomit. Ehm, dotaz na rozdíl mezi SITA a Singapurem to je otázka pokynů k finančním službám a filtru. Tady byl jasný konsenzus v tom smyslu, že regulátoři by měli v tomto smyslu mít jasný názor na to, jak naložit s danou otázkou. To zcela jistě nebylo E, nebyl ten případ a v každém případě to platí také pro situaci, kdy e, třeba tady u Singapuru tyto části byly uzavřeny a e, nikdo, pokud víme, to nechce znovu otvírat. A to je hlavní rozdíl, který bych rád zde zdůraznil, pokud se podíváte na tyto texty. Všechny další inovace jsou již na místě. Eh, otázka T-typu a otázka SITA eh, a ochrany investorů v sporech se státem, tak mm, samozřejmě máme mandát pro komplexní dohodu a komise, myslím, nehodlá od tohoto se nějak odklonit, pokud tomu dobře rozumím. Ale celé jistě nastanou jiné situace z hlediska konzultací, které probíhají. Ty se vztahují k té typu a my žádáme, aby e, konkrétní okolnosti byly vzaty v úvahu konkrétně při jednání se Spojenými státy americkými, co dělat. Pro nás tedy to bude první e, důležitá věc, kde musíme zjistit, jak to ovlivní naši obecnou politiku konkrétně specifickou pro USA vzhledem ke specifickým obavám, inovacím i právní tradici Spojených států amerických, na niž nesmíme zapomínat a může být podstatně odlišná od tradic našich partnerů. A ještě další argument, který zde zazněl, že Singapur nemá stabilní právní prostředí. E, s tím bych také částečně souhlasil. Vůbec pravidla pro přístup k inspektorům, pardon, investorům však není jenom součástí právního řádu, ale také mezinárodních pravidel. A do jaké míry je chceme zapojit? Situace je taková, že u Singapuru bychom třeba něco podobného ani nepotřebovali. Situace je taková, že některé členské státy, ano, nevím, kdo už položil tu otázku, někdo to tady zmínil, že se musíme pak vrátit k existujícím pravidlům, pokud se někdo chce soudit. Většina členských států již to musí dělat, ale na základě velmi nejasných pravidel jakýkoliv investor ze Singapuru toto může dělat. Snažíme se situaci oproti současnému stavu zlepšit. A hlavní státy, které získávají investice ze Singapuru, již mají nějaké dohody o řešení sporu s investory. A pak eh, povinnosti investorů. Ehm, to je záležitost, kde přiznávám, že nemáme takové vyvážení, eh, protože povinnosti investorů odraží celé právní prostředí. První věc, kterou musí tedy udělat investoři, akceptovat právní prostředí takové, jaké je. A my samozřejmě se těmto otázkám nevěnujeme slyšíme eh, ty názory, máme pokyny o ECD, kterých se držíme a to je tedy také jedna věc, na kterou budeme vzhlížet do budoucnosti. Zcela jistě to bude potřeba zdůraznit, ať už je lépe využít nebo je zdůraznit, protože pokyny OECD nemají obecné uplatnění a Eh, neplatí ani pro úplně všechny země OECD, pokud si to správně vykládám a pamatuji. No, what rights do investors actually have and what a samozřejmě závisí na tom, jaké povinnosti tedy mají a otázka legitimních očekávání. Eh, dohody nové generace jasně stanoví, že jde o e, vyloučení situaci Pacta sunt servanda, e, kdy tedy legitimní očekávání nesouvisí s e, rozvahou nebo očekáváním zisku a podobně. Máme specifický slib ze státu, tedy pokud investor přijde, slíbí státu a to nejde tedy o komerční smlouvu, ale skutečná ujištění ze strany vlády a potom vláda využije tedy vlastní uh, Eh, autoritu k tomu, aby toto znemožnil, třeba formou přijetí jiného zákona. To je přesně ošetřeno v novém textu a ehm, to je také něco, kdy jsme hovořili o zcela jiné koncepci eh, oproti tomu, co zde je a eh, také je to něco, co by mohlo způsobit poměrně řadu zásadních problémů. Jenom stručně k dalším tématům. A ano, pane Šolci, my vyjednáváme Pokračujeme v jednání. Tajsko zatím pozastaveno, eh, Malázie také nepostupuje moc rychle, ale musíme být také koherentní v regionálním kontextu. Nemůžeme si jen tak vybírat mezi zeměmi, je to taky nebezpečné. Pokud bychom řekli, jo, váš eh, právní systém vypadá dobře, vy to a to nepotřebujete a pak jiné zemi řeknete, vy už tak příjemní nejste, vy jste druhořadí a s vámi budeme složitě vyjednávat, tak to nejde. Musíme jednat konzistentně a koherentně. A v každém případě v celé oblasti ASEANu máme eh, různé eh, smlouvy s členskými státy, musíme si klást otázku, jak situace v současné době vypadá, ta jen tak nezmizí. Děkuji za statistiky, které jste tady zmiňovali. Děkuji za vystoupení pana Kasparyho. Já vám dám trošku jiná čísla, eh, možná abych to trošku osvěžil. K eh, Američanům máme statistiky, které říkají, že podle režimu nafta je, bylo 35 případů ISDS a 70 tisíc eh, sporů vedených s vládou ve stejný okamžik. A to jsou statistiky, které vám celá jistě dávají určitý obrázek, který ukazuje to, že se s vládou někdo soudí. To není nic nového pod sluncem, to se děje běžně. Ale čemu se musíme vyhnout, je situace, kdy formou mezinárodních závazků vytváříme více práv pro vnějšího investora, než dáváme vlastním občanům. A na to eh, si musíme dát pozor. Pokud se podíváme na text, ehm, tak máme studii eh, německé společnosti, která říká, že eh, zahraniční investoři mají menší práva než vnitrostátní investoři a ti tedy využijí nejprve vnitrostátních soudů, aby řešili svůj spor, aby se dostali co nejdál. A poslední věc, jenom takový odhad, je, že jsme ehm, převzali celou řadu eh, výrazů z zprávy ARF a samozřejmě musíme jednat eh, koherentně, pokud chceme dosáhnout svých cílů. A pak ještě poslední otázka k textu obecně. text eh, soudní věci eh, u soudního dvora. To bude trvat 4 až 6 týdnů, eh, ale nechtěl bych být citován. A to je něco, co je potřeba vyřešit relativně rychle. Davide, je nezbytné, dámy a pánové, máme teď trošku problém. Buď budeme diskutovat o monitorovacích skupinách v angličtině, anebo odložíme toto téma na jindy. Rozhodnutí je na vás. Co si myslíte, kolegové, odložit? Budeme tedy pokračovat. Okay, go ahead in English.